Tak, rád bych vás přivítala na druhé části zasedání výboru pro zaměstnanost a začneme výměnou názorů eh, s Ilianou Ivanovou, která je členkou Evropského účetního dvora. Je zde proto, že jsme si přáli, aby přišla mezi nás a aby detailněji předložila eh, zvláštní zprávu o eh, systému záruk EU pro mladé lidi, první kroky, které jsou za námi, eh, jsou za námi, ale rizika související s jeho uplatňováním na nás teprve čekají. Eh, víme, že eh, eh, systém záruk EU pro mladé lidi je velice úce propojen s iniciativou pro zaměstnanost mládeže a určitě nám k tomu něco naše řečnice řekne. Vítáme vás mezi námi a máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, ano, je mi velkým potěšením být mezi vámi i jako bývalá e, poslankyně tohoto parlamentu. Je to podruhé vlastně, e, kdy předkládáme tuto zvláštní zprávu v parlamentu e, po prezentacích v, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a jsem moc rád, že jsme tady, protože si myslím, že to je znamení toho, jak je důležité, že se zabýváme otázkou systému záruk pro mladé lidi a zaměstnanost. Já myslím, že nemusím eh, příliš eh, detailně eh, popisovat systém, systém záruk spolu s iniciativou pro zaměstnanost mládeže byl vytvořen Evropskou unii, tak abychom všechny, všechny tyto mladé lidi dostali na správnou cestu a abychom, abychom mohli pozitivně přispět je to s, um, takový drahý program z finančního hlediska, ale jaká je alternativa? Mě jenom chceme, e, chceme e, pokračovat a, e, a podle Eurofundu to je 153 miliard ročně, nebo víc než 1% DP v Evropě. Když se podíváme na důležitost celé této otázky, vidíme, že se to týká většiny členských států. Pro nás bylo klíčové reagovat v raném eh, stádiu a eh, vám, kteří rozhodují, poskytnout eh, jasný a včasný zpětnou odezvu celého toto systému záruk pro mladé lidi. Skutečně doufáme, že mm, to bude úspěšné, ale jako auditoři bychom rádi, mm, vám, vám rádi poskytli objektivní posouzení mm, a poskytli užitečné relevantní informace, jak, tak abychom tento program vylepšili a urychlili ho. Plně sdílím většinu názorů, které byly minulý týden vyjádřeny v diskuzi s radou na plenárním zasedání a věřím, že záruky pro lidi e, podpořené e, iniciativou pro zaměstnanost není všelékem, e, ale určitě je to krokem ve správném směru. Musí to být provázeno opatřeními, které podporují ekonomický růst. Záruky pro mladé lidi jsou programem, který je zacílený na to, že se poskytuje krátko eh, doba podpora mladých lidí a eh, je to, máme tady dlouhodobé strukturální reformy v členských státech, které mají eh, zlepšit přechodné období, zlepšit jejich přístup a vyhnout se tomu, aby lidé, mladí lidé za tímto procesem nepoplohávali. Ehm, služby ehm, komise poskytly podporu členským státům ehm, v tomto programu pro mladé lidi a identifikovali potenciální potenciální rizika, která jsou spojena s implementací tohoto programu. Zjistili jsme, že celkově komise poskytla adekvátní včasnou podporu členským státům při zřizování tohoto systému záruk v rámci eh, limitů, které byly stanoveny v doporučení rady. Například komise poskytla takové hlavní směry, tak aby se vytvořily tyto systémy záruky. Je to pět let, obtělité období po doporučení, pak eh, byla provedena obsáhlé, obsáhlé eh, posouzení tohoto plánu a byla identifikována řada nedostatků. Ale eh, komise eh, ještě eh, podrobně nezabývala třemi aspekty, které jsou začleněny do textu, textu ICT, digitální dovednosti a princip vzájemného mm, uznávání. České členské státy provedly revizi podle doporučení komise. A navíc jsme identifikovali tři hlavní rizika, která jsou spojena s implementací systému zárok pro mladé lidi. Týká se to adekvátnosti ehm, financování, pak ehm, ehm, dobrá kvalita návrhů nebo programů, které se nabízejí a potom mladým lidem a potom monitorování a celkové výsledky. Nejprve k otázce adekvátnosti financování. Eh, když se podíváme na rozsah mm, tohoto programu, tak vidíme, eh, že mm, eh, by měly být utvořen nezbytný finanční rámec, včetně nejrůznějších zdrojů. Pro programovací období 2014 až 2020. Tento program bude částečně financován s 20,7 miliard eur z rozpočtu EU přes ehm, SFE, tedy z iniciativy pro zaměstnanost, ale dodatečné prostředky budou poskytnuty pro krátkodobé, opatření, krátkodobá opatření ehm, Půjde také o e, implementaci strukturálních reform, kvalifikační opatření, e, pomoc při hledání práce a tak dále. Zjistili jsme, že tady nemáme žádné posouzení nákladů pro konkrétní opatření v rámci záruk e, pro mladé lidi a že členské státy v tom vzorku ještě neposkytly všechny informace o nákladech spojených se strukturálními reformami. Podle komise devět členských států vůbec neposkytlo informace k plánovaným eh, národnímu financování. Další důležitý aspekt, o kterém si myslíme, je mm, důvodem, proč komise ještě neprovedla posouzení dopadu eh, předtím, než se navrhne záruka pro mladé lidi. Dosud máme pouze odhady eh, z Mezinárodní organizace práce, Všichni víme, že to jsou jediná disponibilní čísla eh, roční náklady spojené s, touto, eh, s tímto programem v eurozóně. 2012 eh, bylo odhadováno, že to bylo 21 miliard eur ročně. Zatímco na druhé straně mluvíme o 12,7 na celkové programovací období. Zjistili jsme, že Eh, informace, která je k dispozici eh, o programech, není úplně dostačující, což by mohlo zabránit eh, celkové implementaci a mohlo by to i ohrozit potom další dráhu těchto mladých lidí. Druhá, druhé riziko, které jsme identifikovali, se vztahuje k nedostatku definic dobré kvality nabídek práce. To je vlastně jádrem, podstatou oné záruky pro mladé lidi. Doporučení rady počítá s tím, že všichni mladí lidé eh, po 25 eh, let mm, by měli ehm, dostat dobrou nabídku ehm, na sledujících mm, čtyřech měsících. Ale nebylo zatím naznačeno či definováno, co to je dobrá kvalitní nabídka, nebylo specifikováno, kdo by takovou definici měl přijít. Myslíme si, že kvalita Eh, takovéto nabídky je klíčovým prvkem. Eh, bez minimální eh, hm, takových atributů jako typ kontraktu, délka, úroveň odměňování a tak dále. Bez tohoto hm, tady je riziko, že mladí lidé budou dostávat práci, která jim nenapomůže vylepšit si své dlouhodobé a střednědobé budoucí vyhlídky. A navíc eh, situace mm, může mm, vést eh, k mm, neefektivní implementaci napříč EU nebo v rámci členských států. Třetí bod, riziko, které není úplně nejmenší, se týká skutečnosti, že takto obsáhla, obsáhlý systém záruk EU je spojený s monitorováním, to na tom se teprve pracuje. A abychom si udělali jasnou představu o um, provádění záruk pro mladé lidi, je důležité, aby všechna opatření byla monitorována, abychom zajistili, že jsou zvládána proaktivně a způsobem, který uh, skutečně k něčemu povede pro mladé lidi. Zjistili jsme, že um, obsáhlé monitorovací opatření uh, Ehm, ještě úplně nebylo součástí celého toho systému od samého začátku. Máme tady různá aranžmá, co se týče předkládání zpráv, to se vztahuje k evropskému semestru, eh, nebo také výbor pro zaměstnanost v radě eh, se tím zabýval, ale v době auditu podle doporučení rady jsme zjistili, že se nepočítalo s tím, že se budou podávat zprávy o výsledcích tohoto monitorování Evropskému parlamentu, ale později po publikaci naší zprávy jsme pak byli rádi, že komise se rozhodla podat zprávu Evropskému parlamentu. Závěrem bych jen ráda řekla pár slov o našich doporučeních jsou založena na našich nálezech. Byla to tři doporučení která jsme předložili, podle našeho názoru by tato doporučení mohla vylepšit efektivní provádění záruk pro mládež. První se vztahuje k mm, financování. Doporučujeme, aby členské státy eh, přišly s jasným, eh, úplným eh, přehledem celkových nákladů všech plánovaných opatření při boji proti nezaměstnanosti mládeže. Tyto záruky, mm, tak aby komise mohla posoudit, jaké budou celkové finanční prostředky, které budou zapotřebí. Další doporučení je zacíleno na zlepšení povahy eh, a kvality těchto nabídek. Doporučujeme, aby komise podpořila eh, takovou paletu, šelkou paletu určitých eh, atributů nebo kritérií, která jsou spojena, co půjde z rozpočtu EU, to by se mohlo zakládat na prvcích, které právě budou definovat, co je kvalitní pracovní místo. A konečně poslední roz, doporučení se týká otázky předkládání zpráv. Zase doporučujeme komisi, aby přivešla s obsáhlým monitorovacím systémem tohoto systému záru. Jde jak o strukturální reformy, tak opatření, která jsou zaměřena na jednotlivce. A také jsme doporučili, aby se o těchto výsledcích podala zpráva nejenom radě, ale také Evropskému parlamentu. Jak jsem už uvedla, všichni doufáme, že e, záruky e, pro mladé lidi budou úspěchem a že všechny instituce EU společně s členskými státy um, udělají vše, co je v jejich silách, aby e, dostály této výzvy a aby se tak stalo rychle. Ráda bych využila příležitosti a poděkovala komisi za konstruktivní přístup a spolupráci během auditu. A ještě jednou bych chtěla poděkovat vám, paní předsedkyně, a vám, mm, vážení poslanci, za to, že jste mě sem přizvali. Budu se těšit na vaše příspěvky a otázky. Děkuji. Thank you for this Děkuji za toto úvodní slovo. A určitě všichni kolegové budou moci eh, položit otázky, ale myslím, že začneme nejprve eh, s iniciativou ehm, se stínovými zpravodaji. Nejprve předávám slovo paní mm, Moran Šantíje. Máte slovo. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce za to, že nám sem přišla sdělit eh, výstupy eh, z této zajímavé studie. Eh, váš pohled na eh, tuto záruku pro mladé a musím říct, eh, že vaše zpráva je velmi, velmi zajímavá. Mám každopádně pár připomínek, už jsme to ostatně měli možnost spolu e, částečně probrat. E, týká se to určitého prohloubení, které bychom mohli realizovat společně a které by ten celý režim ještě vylepšilo. První věc, kterou konstatujeme v terénu, je, že tady, že tady panuje e, velký zmatek, a to myslím včetně té nejvyšší úrovně, ale samozřejmě i přímo v terénu, mezi tím, co je e, záruka pro mladé na jedné straně a iniciativa e, pro zaměstnanost mladých na straně druhé. A to je obrovsky politování hodné, protože e, ta komunikační strategie šéfů státu a vlád pro iniciativu mladých tak trochu sebrala pohltila ten náš hlavní cíl a to, aby eh, ten eh, Evropský sociální fond eh, byl namířen především na mladé nezaměstnané. Takže jde o to, aby to bylo nasměrováno na ty regiony, kde je Eh, kdy jsou mladí mezi 15 a 25 lety předmětem více jak 25% nezaměstnanosti. To je cíl, který se tak teď trochu ztrácí. A to je velká škoda. Já si myslím, že první věc, eh, paní eh, kolegyně, je zajistit tu správnou komunikaci ohledně té zásadní politiky směrem k mladým já už se teď začínám plést sama. Jde tedy o to, jaká je politika Fondu pro záruku mladých na jedné straně a posílení iniciativy pro zaměstnanost mladých na straně druhé. Je třeba, aby v tom byl jasný rozdíl, aby to bylo oddělené, jinak to je velice, velice škoda. V mém regionu, u nás doma i v dalších zemí vlastně ti nositelé projektů nevědí přesně, jak se vymezit v rámci těchto politik. A komunikace ohledně iniciativy eh, pro zaměstnanost mladých eh, tak trochu zadušuje, eh, malinko upozaďuje tu záruku pro mladé. To je první věc. Druhá, kde bych si také přála znát vaší reakci, je nutnost, abychom tady měli projekty. Já chápu a také sdílím vaší vůli, abychom Eh, dbali na <clears throat> dobré eh, finanční eh, využití těch prostředků, abychom dbali na správné využití těch finančních zdrojů. To je naprosto pochopitelné, ale dnes se mi zdá, že hlavně chybějí projekty. Už to ostatně trvá, řekla bych, téměř několik let, co jsme projednávali ten fond, Evropský sociální fond se zárukou pro mladé. A projekty, projekty, projekty prostě chybějí. To je můj druhý bod. Jak vlastně bychom mohli všichni společně stimulovat eh, vznik těchto projektů? A třetí věc, kterou eh, bych chtěla říct, je, že možná si vzpomenete, že jsme se hodně eh, rvali za to, aby uvnitř sociálního fondu bylo 20 věnováno na boj proti chudobě. Chudoba především u mladých. A v té vaší analýze eh, finančního eh, rámce by podle nás bylo obrovsky zajímavé, paní předsedkyně, kdyby tady došlo také eh, k identifikaci těch projektů, které jsou specificky nasměrovány na boj proti chudobě mladých. Nechci hovořit příliš dlouho, ale já, víte, hodně si od této diskuze slibuji. Eh, řekla jste, že tato politika byla eh, vlastně ve vývoji, že je ve vývoji. No, Eh, když to člověk vidí v terénu, tak se teprve klopítavě začíná učit chodit. A myslím, že jsme opravdu pracovali eh, na mnoha růz, eh, v mnoha různých rychlostech. Na té úrovni institucí jsme hodně chtěli věci rychle posunout kupředu. Já to vítám. Pracovali jsme velmi usilovně směrem k Evropské komisi, radě a tak dále. Ale tak trochu zůstala, zůstala v klidu a v pasivitě ta otázka té místní a střední úrovně. Tam je třeba s věcmi také pohnout. Já například eh, opravdu souhlasím s vaší analýzou eh, toho, co nabízí eh, nejrůznější stáže a tak dále. A když čekáte na definici toho, co je nabídka kvality, tak tam já to vidím tak, že to patrně Eh, nemůže být eh, stejná definice pro všechny kategorie mladých. Když jde o mladé, kteří eh, přicházejí na trh práce bez kvalifikace a na druhé straně mladé, kteří přicházejí na tento trh práce s vysokoškolským vzděláním, s ukončeným vysokoškolským vzděláním, no tak nemají patrně nutně stejná očekávání, takže nelze na ně uplatňovat jeden metr. A vzhledem k té různorodosti těchto Eh, mladých eh, eh, kategorií těchto mladých, kteří by eventuálně mohli využít ty různé produkty, tak samozřejmě je třeba nahlížet schovývavě a v dobrém na tyto politiky, co já vím, že, budete, že bude váš případ, ale je, jsou to politiky na, dlouhý, na dlouhou trať a politiky v těžkém terénu. Děkuji. Děkuji a stínový zpravodajové za skupinu SD, paní Benny, pan Benny Fej. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také srdečně poděkovat eh, Evropskému účetnímu dvoru eh, paní Ivanové za prezentaci zvláštní zprávy. Určitě je to jeden z velmi ambiciozních programů eh, pro mm, Evropskou unii eh, tak, abychom se udělali něco z nezaměstnanosti mladých lidí a je dobré se podívat, co funguje a co nefunguje. Jako nezávislý orgán je eh, účetní dvůr skutečně ehm, orgánem, který přemýšlí o ehm, realizaci programu a nejenom o politice. Je dobré provést dobrou analýzu analýzu eh, zárok pro mládež a myslím si, že zpráva, která eh, před námi leží, slouží tomuto účelu. Vy jste vyslovila tři doporučení eh, komisi ta, tomu rozumíme, potřebujeme eh, jasno v opatření, která se realizují v jednotlivých členských státech, abychom eh, se eh, zjistili, jak se používají prostředky EU. Kromě toho potřebujeme obsáhlý kontrolní systém na úrovni EU, abychom se podívali, do jaké míry bylo realizace opatření účinná a pak se musíme přesněji podívat i na kvalitu nabídky, jestli tato kvalita je skutečně zajištěna. Tady mm, nemůže docházet k žádnému zneužívání co se týče mm, pracovní nabídek, protože pak se to celé otočí a je to kontraproduktivní a mm, nebudeme mít žádné pozitivní efekty. Jednak jsou to první náznaky ekonomické konjunktury na evropské úrovni a proto se musíme podívat na to, co by se dalo ještě vylepšit obsahově, ale zcela jistě i půjde o lepší čísla eh, mladých lidí, kteří získávají práci Itálie, mé z má země, je příkladem tohoto. Situace se eh, ekonomicky zlepšuje, ale nezaměstnanost mládeže je pořád ještě vysoká. A je jasné, že když se mluví, to je jasné, když právě když se mluví o zárukách pro mladé lidi, záruky pro mladé lidi nejsou samoučelné pro vytváření eh, nových pracovních míst. Vedle rychlého účinného používání prostředků EU eh, e potřebujeme ještě program pro ekonomický růst, eh, musí se provést strukturální reformy zaměřené na další vývoj Eh, a dále je to komunikace a digitální rozvoj. rozvoj. Eh, potřebujeme něco, eh, co, čím, pomocí čeho bychom dostali velkým výzvám. Musíme maximálně využít mechanismu, abychom docílili dobrých výsledků. Ale jsou tu nejrůznější problémy. Tu a tam se, je administrativa velmi komplexní v členských státech nebo je příliš mnoho byrokracie při využívání programů pro mladé lidi, kteří eh, do toho chtějí jít a jiné problémy. A když tomu ještě přidáme to, že mnoho mladých lidí, zvláště ti, kteří eh, se prvé mají dozvědět o tom, že tento nástroj existuje, Tady potřebujeme podporu všech veřejných eh, institucí, abychom mohli informovat o existenci tohoto programu. Členské státy musí ukázat politickou vůli um, investovat do mladých lidí. Eh, ne slow whatever it takes pro tuto generaci. Jde totiž o financování zárok pro mládež um, dále iniciativa zaměstnanosti mládeže a také jde o to, aby evropské sociální finanční prostředky byly využity ještě lépe, eh, až se zase bude diskutovat o víceletém finančním rámci. Kromě toho eh, jsou to záruky, Mm, které opravdu by měly zaručit toto mladým lidem. Děkuji za EKR. Velmi pěkně poděkuji. Děkuji. Eh, chtěla bych eh, mm, rovněž poděkovat paní Ivanově. Eh, mm, tato analýza je velice dobrá a potřebná, protože, jak už tady bylo řečeno, nevždy je vše jasné a obávám se, že to není ani jasné mnohokrát členským státům. Já jsem ze Slovenska a podle této zprávy i podle možností, jak se komunikovat se slovenskými úřady, vím, že máme ještě velké resty co se týče dobrého využití těchto finančních prostředků, co se týče monitorování a předkládání potřebných dokumentů, jako například implementační plány. Takže i já osobně bych chtěla na tom dále s naším ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracovat, aby se finanční prostředky, které Slovenská republika bude moci využít, byly využity rozumným způsobem protože si myslím, že toto je možná poslední šance, jak zachránit jednu generaci lidí, mladou generaci lidí. Víme velice dobře, že když si mladý člověk najde práci do určitého času, nenajde práci do určitého eh, doby po ukončení studia, pak bude mít veliké problémy do budoucna se nechat zaměstnat, protože si nezíská, neosvojí pracovní návyky a tím bude trpět nejenom on, ale i celá společnost. Jak už bylo řečeno, ona doporučení, která jste předložili na závěr, s těmi se můžeme jenom stotožnit. Chtěla bych se ještě eh, pozastavit u jednoho z nich, o kterém jste hovořila, sice zlepšení eh, kvality nabídky. Tady se shoduji s tím, co říkala paní poslankyně Moran Šantě, že by bylo asi že by nebylo asi úplně vhodné snažit se udělat jednu jedinou definici toho, co to je kvalitní nabídka, protože z toho, co jste řekla, Tady se naznačila, jaká kritéria by to asi měla být, ale asi by tady měl být i prostor si o tom šířeji popovídat, protože kvalifikace mladých lidí je odlišná a tomu by měla být přizpůsobena i nabídka. A nemluvíme pouze o pracovních místech, ale o různých rekvalifikačních kurzech nebo jiných nástrojích, které mohou pomoci mladým lidem se zaměstnat. Kdybyste prosím ještě mohla říct něco bližšího k tomu, jaká je vaše představa o tom, jak by měly vypadat tyto kvalitní nabídky i šířeji. Chtěla bych zúraznit potřebu důslednějšího, důkladnějšího monitorování efektivity vynakládání těchto finančních prostředků protože jsme eh, svědky toho nejenom u těchto programů, ale i ostatních, že finanční prostředky mnohdy nejsou eh, vynaloženy efektivně, rozumně, jsou jenom, jenom vyhozeny do koše a myslím, že by byla velká škoda, kdyby v tomto programu nedošlo k naplnění cílů, které jsme si stanovili, tedy eh, snížení nezaměstnanosti mladých. I nadále doufám, že náš výbor přispěje k tomu, že bude moci lépe ohlídat peníze evropských daňových poplatníků. Děkuji. Děkuji. He's not here. Eh, paní Dlabajová není přítomná, zdá se. Takže další. Já jsem ze stejné eh, frakce, neměla jsem nějakou dohodu s eh, Martinou, že bych mluvila za ní, ale každopádně dovolte pár slov. E, Ta studie dopadu se vyžadují určitých kritérií a nezaměstnanost mladých je jedním z nich. E, to je také vlastně zakotveno v zprávě komise ale jednoduché statistické údaje nám nemusí říct všechnu pravdu. E, je třeba je analyzovat v širším ekonomickém a sociálním kontextu. Musíme také zohlednit migrační toky. A e, je třeba si uvědomit, e, že e, je nutno asi udělat víc pro to, abychom ozřejmili efektivitu záruky pro mladé. Já jsem z Estonska. My máme nízké počty nezaměstnaných mladých lidí, ale je to hlavně proto, že mladí opustili zemi a hledají práci jinde. Ještě něco. Některé země nemají nárok na iniciativu pro zaměstnanost mladých, protože jejich zaměstnan- nezaměstnanost mladých nedosahuje 25 A velké země e, pak e, mohou využívat diferencovaného přístupu a v Německu je to několik regionů, které mohou z programu těžit. Takže ten program vlastně není až tak výhodný pro malé země. Celé eh, teritorium Estonska patří do NAC 2 a nemůžeme vlastně zohlednit ten přístup, eh, odlišný přístup k různým regionům. A my přitom máme velmi specifické regiony uvnitř naší země, kde je ta eh, nezaměstnanost mladých více jak 25%. Ale celá země se vlastně pohybuje v rámci jednoho regionu NAC a tím pádem na ty pomoci nemáme nárok. Děkuji. E, Patrik tady není, je tu paní Supe, která bude hovořit za něj. Za GUE, prosím. Obrigada, Sr. Presidente. eu, penso que este, este relatório é extremamente importante. Dobře, já se myslím, že tato zpráva přichází opravdu velmi vhodně načasovaná musíme se tím zabývat opravdu bedlivě a e, zabývat se problémy, které obnáší. Tento program není až tak odlišný od těch předchozích opatřeních e, zakotvených v Evropském sociálním fondu, pokud se nemýlím. Proč to říkám? Já jsem z Portugalska a dnes si myslím, že tady prostě u nás doma není dost eh, údajů k dispozici ohledně implementace toho plánu. Je tady nedostatek údajů o eh, těch eh, pracovních místech, která jsou v rámci programu nabízena a plněna. Není tam absolutně žádný dojem, že se jedná o něco jiného, než to, co jsme tady měli v minulosti. Já nemyslím si, že to je náhodou. A když už tak o tom mluvím, tak mohu zmínit ještě jednu věc. Evropský sociální fond už teď poskytuje řadu různých eh, programů odborné přípravy, různých stáží a tak dále. Eh, to jsou všechno programy otevřené nezaměstnaným. A otázkou je, eh, co se kvality týče, jaké změny tyto nové programy přinesly či nepřinesly. Tady vidím určitý zásadní problém. Evropská komice se vždy tak trochu zbavuje odpovědnosti tím, že to převádí na členské státy. Ale musím říct, že třeba v Portugalsku dochází k obrovskému propouštění, jak ve veřejném sektoru, tak v soukromém sektoru. A e, vidíme, že teď jsou tato prázdná místa tako za plněna takovýmto eh, typem zaměstnanosti v rámci těch programů, protože pro zaměstnavatele je to mladší, eh, pardon, je to levnější a eh, není to tak úplně v pořádku. A vlastně je třeba si uvědomit, že stálá pracovní místa jsou důležitá a teď se vlastně zdá, že tento program vlastně vůbec tuto potřebu nenaplňuje já si myslím, že vy velmi správně e, přicházíte s nějakými doporučeními ohledně e, kvality těch, zaměst, e, těch pracovních příležitostí. Já bych řekla asi tolik. Kromě délky těch pracovních smluv a vhodnosti toho typu té přípravy a pak je tady ještě samozřejmě významná otázka odměňování. Je tady ještě jedna věc, která eh, se týká kvality práce a co je následující otázka zdali mají zaměstnanci všichni stejná sociální pravidla, zdali mají, dejme tomu, stejnou eh, sociální ochranu jako ostatní pracovníci. My přece tady nechceme vytvářet nějaké zaměstnance druhé kategorie, eh, kteří by se nemohli těšit eh, těm běžným právům a na sociální zabezpečení a tak dále a tak podobně. Myslím, že je obrovsky důležité, abychom tuto rozpravu vedli. A pak zase na druhé straně ještě jedna věc e, k tomu odměňování. To je totiž další důležitý aspekt e, tito pracovníci musí být ve stejných platových třídách jako ostatní, kteří tam mají, dejme tomu, jiné typy smluv. A to, co na to Evropská komise říká, je, e, z toho je patrné, že se vlastně o tyhle věci až příliš nezajímá. Já e, tady hledím na ty odpovědi ze strany Evropské komise, které mám před sebou, ale je, je to tak vidět. E, říkají, to záleží na kontextu. No a to teda si tak trochu začínám dělat hlavu, co tím myslí komise prostě musí přece říct, že e, nebo říká, že kvalita musí být vnímána v kontextu současného e, ekonomického klimatu. To je tak trochu z mé strany vnímáno jako určitá výmluva, e, jako mně se zdá, že my prostě potřebujeme vyšší míru ochrany pro mladé pracovníky. Tady to tak trochu vypadá, že si komise nad tím vším meje ruce, že prostě z té záruky chce udělat nástroj, který je pružnost sama se vším, co to obnáší. Myslím, že bychom měli vyvinout na Evropskou komisi větší tlak, aby ta, eh, ty ukazatele byly správněji definovány a v, tom, e, v té revizi, nadcházející revizi víceletého finančního rámce bychom měli zajistit, aby tento program disponoval takovými finančními prostředky, které potřebuje, alespoň e, prostě dostatečnými prostředky vzhledem k jedinému odhadu, který mimochodem máme. A nevím, co si myslí myslíte vy, že my můžeme učinit jako parlament? Eh, co si myslíte, že bychom mohli udělat my, abychom zajistili, že ta doporučení, s kterými vy přicházíte, nezůstanou pouze na papíře, že budou skutečně eh, uplatňována, implementována? protože v tuto chvíli eh, je to spíš hezké jméno než skutečný typ řešení. Laura Ideas, EFDD. Děkuji, paní předsedkyně. Rovněž chci poděkovat eh, paní Ivanové z Evropského účetního dvora za její e, práci, protože to je poprvé, co nemáme pocit, že jsme nějakými marťany. A to, co jsme od začátku říkali o záruce pro mladé v Itálii, no tak to se teď ukazuje, že byla pravda. A máme tváří v tvář e, někoho, kdo nás skutečně poslouchá, protože nějaká taková ta prázdná slova, ty e, všechny možné cíle a tak dále. To všechno není na nic. Ty cíle prostě e, nebyly splněny. Tady se ta iniciativa nazývala jako e, iniciativa, která zachrání mladé. Bylo to předkládáno jako takový všelek, který všechno vyřeší. A e, bývalý premiér Itálie nám slíbil 2 miliony pracovních míst a e, po dvou letech to bylo méně než 20 tisíc pracovních míst, které byly vytvořeny díky e, tomuto, e, této záruky záruce. Takže vy teď můžete číst v novinách, že mladí, kteří nemají práci v Itálii, představují 52% veškeré mladé populace, takže to je totální debakl. Zdá se, že jsme prostě tyto zdroje nedokázali využít a má vláda nebyla prostě schopná včas přijít s efektivními programy a projekty. Nad rámec z tohoto aspektu se zase vlastně vrší chyby, protože to vše není nějakým způsobem zohledňováno, všechny tyto skutečnosti takže my vlastně nevíme, o kolik, eh, jaké mladé lidi se jedná, jaké jsou to programy, jaké opatř, jaká opatření, jaké eh, kroky a tak dále, jak to všechno vlastně sledovat, eh, jak dohledávat ty zdroje nediferencuje se, nezohledňují se specifické rysy toho či onoho regionu, nevytváří se projekty, které by maximálně využily potenciál mladých. To vše se neděje všechno je tak trochu na vodě, všechno je to jen tak načrtnuto, všechno, jsou to všechno, je to všechno jenom e, otázka růžových brýlí a arogance a vlastně E, chce se jenom prokázat, že se tady něco dělá. Pokud dnes v nějakém městě, kde je 50 tisíc obyvatel, e, vytvoří, e, dejme tomu, záruka pro mladé 20 pracovních příležitostí v rámci občanské, v rámci civilní služby, tak je to ostuda. Já jsem prostě v tomto směru velice rozněvaná. Já doufám, že to předfinancování, které mimochodem Eh, bylo schváleno Evropským parlamentem, že ty dvě miliardy navíc budou skutečně spočítány do posledního halíře protože já chci vědět, jak má vláda tyto peníze vynaložila až do posledního halíře. Tady nejde o nás, tady jde o mladé, kteří jsou bez práce, kteří ještě ve 40 letech žijí se svými rodiči, nemají práci, nemají vlastní e, domov a e, to prostě, to, byly tvr, to byla tvrdá slova, o skutečně velmi tvrdá slova. Takže počkáme ještě na další a pak odpovíte na jednou. Teď je na řadě paní McIntyre a pak Lokuj Sorier. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Moje frakce vždy věřila a věří v rozpočtovou disciplínu a na eh, vytváření politik založených na výsledcích nemocích. Já myslím, že toto je zpráva, která je velice zdravá. Je to zcela zásadní eh, pro nás v tomto výboru, abychom měli představu o tom, jak a kde byly ty peníze vynaloženy a eh, co bylo dosaženo. Pokud totiž eh, ty výsledky nejsou dosaženy, tak se nesmíme bát to říct nahlas a musíme hledat jiné lepší způsoby, jak těch výsledků dosáhnout. Takže já jsem skutečně velice vděčná paní Ivanově za to, že tady s námi je, za to, že nám předložila tuto zprávu účetního dvora. Musím říct, že mám celou řadu různých obav, které vyplývají z výsledků vašeho šetření. Komise totiž vlastně neprovedla žádnou studii o dopadech a nespecifikovala e, očekávaná eh, ty očekávané náklady a výhody. A to je znepokojující, protože to by mělo být nedílnou součástí eh, veškeré práce komise v takovýchto věcech. Takže tady komise neobstála. A pokud něco monitorujeme opravdu tak, jak to má být, tak si musíme z kraje říct, čeho chceme dosáhnout. V tom vašem prvním doporučení že členské státy by měly poskytnout jasné a vyčerpávající informace o nákladech na těch opatřeních pro boje s nezaměstnaností mladých, tak to není všechno ty náklady. Potřebujeme také pochopit ty výhody, ty zisky v kvalitativních a kvantitativních ukazatelích, jak můžeme vlastně potom, pokud bychom to neměli měřit, náší míru úspěšnosti. Na konci vašeho třetího doporučení se hovoří o tom, že výsledky monitorování by měly být předloženy parlamentu a radě. A člověk by řekl, že se to snad e, e, rozumí samo sebou, ale vůbec ne. A já vás naprosto chápu a podporuji. A když se podívám na odstavec 68 vašich připomínek, tak tam je řečeno, že se neplánuje sdělovat výsledky monitorování Evropskému parlamentu. A my jako Evropský parlament bychom skutečně měli žádat velice důrazně, aby monitorování implementace a dohled nad tím, jak byly plněny výs, e, cíle, e, musí být sdělen e, zpátky nám, protože jak jinak my, jako zástupci celé řady těch mladých lidí, kteří jsou bez práce, můžeme pochopit, co bylo a co nebylo dosaženo. A pak je tady ještě jedna věc. Myslím si, že i když tady existuje určitý program, E, že tady vlastně ta iniciativa zahrnuje celou Evropu, tak my potřebujeme pracovat s jednotlivými členskými státy, abychom opravdu ta řešení e, nastavili tak, aby odpovídali konkrétním situacím. Politika je nejlépe z tohoto hlediska podle mne e, implementována členskými státy. Tu nemá co dělat s monitorováním toho, co se vydává a jaká je úspěšnost. To musíme vidět také. Myslím si rovněž, že výhoda některých těch monitorovacích postupů a analýz nám ukáže, jaké jsou nejlepší možné postupy, takže my potom můžeme lépe pochopit, co je a co není realizováno. Jsem velice ráda, že eh, jsme měli dvě. 2 eh, eh, miliony 200 tisíc nových učebních E, míst e, zaplněných ve Spojeném e, království. Ale nemám důvodu k tomu sedět se založenýma rukama, protože i v mém vlastním volebním obvodě je stále nezaměstnanost mladých velmi vysoká. V žádném případě nemůže Spojená, Spojené království kázat ostatní zemím Evropy, co dělat, ale opravdu si musíme říkat, co funguje, jak to můžeme sdělovat, jak to můžeme sdílet. To znamená všude tam, kde uvidíme úspěch, kde uvidíme, že peníze byly dobře dobře investovány, že to přináší výsledky, tak se od toho odpíchněme, využijme to. Ještě jednou děkuji za tu zprávu, je pro nás velice nápomocná. Děkuji, takže teď e, ne paní Aguiar, ale Havi Lokes z SD a potom dáme slovo našemu hostu. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové už toho řekli plno, já věc, většinou těch věcí souhlasím. A ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc. E, hovoří se o pěti milionech lidí v Evropě, e, pěti milionech mladých, kteří jsou bez práce které, kteří představují vysoké procento nezaměstnaných, ale není to samozřejmě úplně přesná statistika, protože v Německu je těch mladých nezaměstnaných 8%, ve Španělsku třeba 30%. Takže statistické údaje jsou takové, jaké jsou. Ale ta zpráva se mi zdá užitečná, a e, můžeme ji využít, to určitě ano. Samozřejmě je vždy možné přicházet s nějakou kritikou a s nějakými mm, e, překážkami, ale nechceme každopádně zpomalit, e, zastavit realizaci garance pro mladé. Potřebujeme ji víc než kdykoliv předtím. V Evropském parlamentu jsme si uvědomili různé věci. Konstatovali jsme existenci určitých problémů. Za prvé, není tady dobré e, zhodnocení e, těch potřeb e, a způsobu, jak realizovat záruku pro, mladých, pro mladé. Za druhé, nejsou tady vlastně kritéria pro to, co nazýváme Eh, co označujeme pojmem eh, kvalitní eh, zaměstnání, kvalitní pracovní místo. Takže tady je třeba si tyhle věci vyjasnit, abychom vedli příslušné politiky. Je třeba tu práci vykonat, jinak vytvoříme vlastně ještě takové prekérnější vztahy, pracovně právní vztahy. Za třetí, je pravdou, že státy mají zcela zásadní roli kterou musí sehrát. Mohli bychom se také poučit Ovšem zároveň, když to tak sledujeme, tak vidíme, že státy svou práci neodvádějí úplně dobře. Evropskou unii častují různými kritikami, to ano, ale na druhé straně vidíme, že neimplementují vždy správně ty evropské programy. A teď myslím, eh, že to vůbec nemá co dočinění s nějakými konkrétními stranami. Stýká se to všech. Jsou tady problémy s realizací programů, eh, je tady nedostatek rigoroznosti, věci se dost nemonitorují, nevyvádí se, ne, ne, eh, vyvádí, ne, nevyvozují se závěry a tak dále. Máme tady pět milionů mladých bez práce a my pak slyšíme, že dva z deseti mladých poprvé, pouze slyšeli o těchto programech a pouze 4% vědí, o co vlastně jde a o co, eh, o, eh, když hovoří se o záruce mladých. To je tedy tedy velmi zásadní překážka. Pokud chceme být efektivní, s tímhle je třeba něco udělat. A e, chci říct, že toto jsou určité trendy, kterých si všimnete na evropské úrovni, ale ve Španělsku e, máme 800 e, tisíc mladých pod 25 let věku, kteří nemají práci. Registrovaní nezaměstnaní těch je mezi mladými 40 tisíc. Ty ostatní nevím ale každopádně není to mnoho. Je to 825 tisíc, které prostě, mladých, kteří jsou potenciálně v nebezpečí. Já vám to říkám otevřeně a e, naprosto upřímně prostě nechceme eh, jak si hledat hnidy, ale je tady určitá dramatická realita. Španělsko eh, dalo nejvíce zdrojů těmto eh, programům pro záruku mladých. Dnes ráno jsme dostali nové údaje od statistického úřadu, což je státní instituce. A co nám tyto údaje sdělují? sdělují, že jedno ze tří e, dětí, každé třetí dítě je chudé. To znamená, nachází se v situaci chudoby a 45 e, dětí e, nemá možnost týdne prázdnin. 42% lidí nemá možnost eh, si dát nějaké peníze stranou na horší časy. 16% lidí nestíhá platit své eh, závazky, své faktury, složenky. Eh, a to se vůbec netýká té či oné barvy E, vlády. Takže jedno dítě z tří e, je e, chudé a za pár let tady budeme mít prostě trh práce, kde bude 50-60% mladých bez možnosti pracovat. Jak se budou cítit v takovém státu? To je prostě ta realita. Tady nejde o to, jaká strana je u moci. Je třeba se prostě této realitě podívat tváří v tvář. Děkuji. Tady v těch slovech jste slyšela, že lidé mají starosti, poslanci mají starosti, ale přistupují k tomu velice angažovaně. Prosím tedy o vaši reakci. Děkuji vám všem za vaše zajímavé příspěvky. Pro nás je nesmírně cené a obohacující slyšet vaše názory. Pokusím se reagovat jednotlivě na ty příspěvky, ale úplně nejdřív bych chtěla říct, že tohle není poslední zpráva na toto téma, kterou připravujeme. Plánujeme celou sérii takových zpráv do konce roku. Doufáme, že budeme schopni předložit další zprávu o té akci pro mladé, to bude druhá té řadě a pak půjdeme do hlubšího auditu, co se týká nezaměstnanosti mladých na úrovni jednotlivých států. Toto je tedy sám začátek, rozhodně ne konec našich snah věnovat se tomuto vážnému problému. Zazněla tady celá řada velice důležitých věcí. Paní Moren Šantie se zmínila o těch zárukách pro mladé lidi versus iniciativa pro mladé. Ano, to je velice častá chyba. Lidé nerozlišují mezi těma dvěma věcmi a proto se snažíme velice jasně říct, co je co. Snažíme se poskytnout přehled o různém financování, různém zdroji financování. Doufám, že teď je to dost jasné, protože, jak říkáte, komunikace je zásadní pro to, aby ta iniciativa uspěla. Mladí lidé, naši občané v podstatě nemají přesný přehled, co se jim nabízí. A velice málo, překvapivě málo mladých lidí se tady prostě registruje. Také zazněla další důležitá věc o nedostatku projektu, pokud jsem vám dobře rozuměla. A ptala jste se, jakým způsobem můžeme zaručit větší množství projektů. Prostě to, aby ty projekty byly podávány, aby byly. Tahle zpráva se nevěnuje tomuto tématu, ta se věnuje způsobu, jak komise pomáhá členským státům připravit systém záruk pro mladé lidi, ale je to důležitá věc. Je to jedno z těch rizik, které jsme definovali ve své zprávě, protože když nemáte peníze, nemáte projekty. Tedy dostatek peněz je základ. Jde také o to, že se nedostává informací na trase od členských států ke komisi a pak se těžko odhaduje, kolik peněz je potřeba na to, aby ty projekty fungovaly. Na druhé straně máme mnoho členských států, které jsou v rozpočtově přísném režimu. Na jednu stranu tedy chceme více financování a máme na druhé straně svízelnou rozpočtovou situaci v mnoha členských státech. To je tedy důvod, proč komise zdůraznila, že členské státy sami musí sestavit žebříček priorit. Jaká opatření jsou nejdůležitější, jakým se věnovat nejdříve. Eh, tomu, eh, k tomu také přihlížela ta naše zpráva. Také tady zaznělo, že na úrovni Evropské unie se zdá, že opatření byla učiněna a dosahlo se pokroku, především ze strany Evropského parlamentu eh, na úrovni komise. My jsme tedy udělali, co jsme udělat měli, ale nezapomínejme, že tohle je politika sdílená. Na druhé straně máme členské státy, které také musí udělat svůj díl práce. Mnozí z vás zmínili i dostatečně kvalitní nabídku. Ano, to opravdu je důležitá část rizika a vůbec je to důležité, aby kvalita byla prioritou. My se snažíme poskytnout objektivní a konstruktivní analýzu. Ukazujeme na rizika, která my vidíme, ale protože respektujeme princip subsidiarity, tak členské státy si musí rozhodnout, co v jejich konkrétní situaci je důležité. Máme tady také celou řadu unijních dokumentů, jako jsou dokumenty věnující se kvalitě vzdělávání, učňovského vzdělávání a tak dále. Tam jsou všude stanoveny kvalitativní parametry tak, aby nedocházelo k tomu, že nebudou mladí lidé v podstatě zneužívání jako levná pracovní síla při svém vzdělávání. Během auditu jsme se věnovali relevantním studiím v Evropském parlamentu, jako je indikátor kvality práce, pracovních míst a všechno, co říkáme, je, že možná je důležité kombinovat ty parametry, které podle nich se pak posuzuje, zda to místo je kvalitní, na jak je dlouho, zda je e, pevné, jak je to spojeno třeba s dobrovolností, jak je to s úrovní vyžadované kvalifikace, jaký je tam další, jaká je další přidaná hodnota ve vzdělání, u toho místa, ale rozhodně to není nic závazného. My jsme se snažili ve své zprávě plně respektovat princip subsidiarity členských států. A abychom byli fér vůči komisi, to ono tady zaznělo, jako by komise neudělala nic v souvislosti s definicí kvality pracovního místa po zveřejnění naší zprávy byly učiněny určité kroky. E, v dubnu 2015 byly stanoveny základní parametry. Komise se věnovala otázce kvality a monitoringu kvality těchto pracovních míst. Samozřejmě, že to se nevěnovalo všem parametrům těch minimálních kvalit, které by to pracovní místo mělo mít, ale těm hlavním bez pochyby ano. Pan Benifej řekl něco o roli naší analýzy, že je to nepolitický, objektivní pohled na věc. Ano, máte naprostou pravdu. My nezastáváme žádné stanovisko, ani takové, ani onaké. Snažíme se být nepolitičtí a objektivní a v podstatě jsou to informace pro vás, protože vy přijímáte rozhodnutí. Také jste zmínili neuspokojivou situaci v Itálii. Já nemohu teď komentovat situaci v jednotlivých členských státech. Měli bychom být schopni poskytnout odpověď tohoto typu poté, kdy budou hotovy podrobnější zprávy na úrovni jednotlivých členských států. Ale, nesou, ale souhlasím s vámi naprosto, že záruka pro mladé lidi není samozpásný nástroj, potřebujeme mnoho dalších v oblasti průmyslové politiky i jinde. Dále jste zmínila rezistenci mladých lidí. I to je velice důležitý faktor a chtěla bych říct, e, opět zmínit, že je tady ten princip sdílené, sdílené odpovědnosti, sdíleného managementu. To znamená, za implementaci jsou odpovědny členské státy. E, paní poslankyně Žitaňská ze Slovenska se zeptala na specifickou otázku týkající se členského státu. Takže zase to, co jsem už říkala, v tuto chvíli nevím, který členský stát bude předmětem návštěvy. Většinou se ta speciální zpráva týká čtyř pěti států, které naštívíme a studujeme více do hloubky. V tuto chvíli zatím nevím, jak to bude a nemohu vám to říct, ale jakmile Eh, to budeme vědět, tak vám to ráda řeknu. A stejně tak kvalita nabídky, to jste zmínila a já už jsem o tom také hovořila. Eh, paní Zubr zmínila, že záruka mladé lidi se moc neliší od jiných opatření. Ano, některá opatření již známe a víme, že byla implementována už po celá léta. Pak tady zaznělo, co si o nedostatku údajů. Ano, i to naše zpráva identifikuje jako problém, jako značný problém, ale zase data Ostatně komise tady je, tak pokud se k tomu chce vyjádřit, myslím, že by jim měl dán, měla být dána příležitost. Nem, ale oni nemohou poskytnout data, pokud jim ta data nedají členské státy. Také tady byla zmíněna opakovaně ta kvalita nabídky, stejně tak Padla otázka, co by měl dělat Evropský parlament, aby zajistil, že ta doporučení budou splněna. Myslím, že to je jedna z věcí, která, kterou děláte tím, že dnes projevujete zájem. Já vidím, s jakou angažovaností se tomu tématu věnujete a to ukazuje, jak důležitá pro vás ta věc je. Nemyslím si, že tohle je poslední krok v řadě opatření, která budou následovat. Alespoň z naší strany mohu říct, že je to první krok, první zpráva a jsem si jistá, že je třeba učinit celou řadu dalších kroků. Paní Adia také hovořila o číslech, která jsou znepokojující. To jsou čísla z její země, ale zcela souhlasím že tato záruka není samozpásné opatření. Je to jedno z opatření, které by se mělo kombinovat s dalšími opatřeními, která by měla fungovat dohromady mezi komisí a členskými státy. Financování, předběžné financování a dostupné prostředky, myslím, že do června, pokud se nemýlím, by měla být k dispozici zpráva od členských států podaná komisi vypovídající o využitých prostředcích a ty, které nebudou využity, by měly členské státy vrátit do evropského rozpočtu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, budeme my to bedlivě sledovat a budu vás o tom samozřejmě informovat. Paní McIntyre bych chtěla poděkovat za její poznámku. Zmínila jste posouzení dopadů a je pravda, že tady zatím k žádné reformě nedošlo, ale já tady rozhodně nechci dělat advokáta komise, ale pro férovost musím říct, že celé to schéma docela spěchalo. Jeden z důvodů byl tedy, že se to dělalo velice rychlým způsobem v, naléha, v situaci naléhavé potřeby. To bez pochyby není omluva pro to, proč se nedělala analýza dopadu, ale opět bych se chtěla vrátit k tomu, co jsem už říkala, že potřebujeme informace od členských států o tom, jaké finanční zdroje opravdu potřebují. Naše zpráva zmínila, že že se nepředpokládalo, že budeme předkládat zprávu Evropskému parlamentu, ale já jsem velice ráda, že tady mohu být a že komise slíbila, že takovou zprávu parlamentu předloží. Komise se k tomu sama zavázala. Souhlasím s vámi, že práce jednotlivých členských států je zcela zásadní a měli bychom sdílet nejenom negativní příklady, ale i osvědčenou praxi, která se povedla, protože pak bychom mohli třeba implementovat u účetního dvora ty dobré příklady, abychom poskytli vyvážený, objektivní eh, pří, Klad předpokládám, že nějaké existují. Pan López hovořil o číslech, která taktéž nepotěšila. Co se týká kvality práce, tak já si myslím, že to souvisí právě s kvalitou nabídky, o které už jsme hovořili. Nemyslím že zlepšení statistik by mělo být dočasné, jenom aby se ukázalo, že mladí lidé byli pár týdnů někde zaměstnaní a pak zase skončí mimo trh práce. Proto navrhujeme celou tu řadu minimálních atributů, které by měly zajistit fakt, aby mladí lidé, to, že mladí lidé nebudou jenom levným zdrojem práce. Snažila jsem se ve vší stručnosti reagovat na všechno, ale pokud mi něco uteklo, tak prosím, zeptejte se opakovaně. Děkuji, říká paní předsedkyně. Myslím, že jste byla velice efektivní ve svých odpovědích. Myslím, že ta zpráva je velice zajímavá, protože tato věc, tento bod, nezaměstnanost mladých lidí a iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí je věc nejvyšší priority pro náš výbor. Myslím, nebo jsem si jistá, že se k tomu určitě vrátíme tím či ním způsobem. Možná bychom, bylo-li by možné, bychom se nějakým způsobem snažili zapojit do toho i zástupce rady. To by bylo velmi zajímavé, protože diskuse tady se týkala toho, co dělají, případně nedělají členské státy. Takže chci vám poděkovat za to, že jste nám poskytla všechny tyto informace. Velice vám děkuji. Okay, then we'll go to, um... Dobře, děkuji. Přejdeme bodu 16, což je zpráva o provádění výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Už jsme měli diskusi k tomuto, ale toto je první zvážení o zprávě o implementaci. A diskutovali jsme s panem Kukanem, je to jeho pracovní dokument, bylo to v Dubnu. A Teď nám můžete předložit celou zprávu. Děkuji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych začal eh, tím, že je pro mě čest předložit vůbec svou první zprávu na výboru pro zaměstnanost. A eh, ještě navíc k tématu, o kterém si myslím, Ehm, bude velmi na ehm, se obracet pozornost v následujících letech. Už teď ehm, zažíváme, vidíme zvýšený zájem o otázkách, k otázkám stárnutí. To je e, založeno nejen na e, nejnovějších demografických um, údajích, které byly nedávno zveřejněny v zprávě komise, ale jsem si jist, že e, s těmito údaji Eh, se celá ta otázka stane ještě eh, zajímavější. Dovolte mi, abych znovu hned na začátku potvrdil, že toto je zpráva, eh, která má vyhodnotit Evropský rok 2012, ale mé vyhodnocení bude začlenovat, se bude zabývat některými cestami kupředu a některými praktickými aspekty. Nejprve bych rád vyjasnil dva body. Aktivní stárnutí, jak já ho chápu, není nástrojem pro mm, to, abychom eh, získali, aby všichni lidé po další dobu se dostali na eh, trh eh, práce. Je to spíše nástroj, který má zajistit mm, vysokou kvalitu života a možné obce zaměstnání pro starší osoby, abychom odstranili i diskriminační aspekty. Eh, tak já nahlížím na eh, aktivní stárnutí. A navíc bych ještě mm, rád eh, potvrdil, že mm, napříč našimi 28 členskými státy máme obrovské rozdíly v politice zaměřené na aktivní stárnutí. Některé země musí ještě dohnat mnohé a vyzývám komisi a členské státy, aby zlepšili stanování cílů a vůbec i e, financování aktivního stárnutí. Cílem tohoto, této zprávy je poskytnout realistický přehled o Evropském roce 2012. E, chtěl bych zdůraznit slovo realistický protože se E, víme, že Evropský rok byl schválen později a e, jen s malým rozpočtem. A to přirozeně mělo za následek spoždění. Nejdůležitější je Eh, dále sledovat iniciativy, které byly během toho roku nastartovány a načasovat také naše jako politickou angažovanost. Prostě neměli bychom mm, jenom se zabývat tématem Evropského roku 2012, ten by neměl jen tak se vytratit nebo eh, zmizet. Některé jejich cílů bylo částečně dosaženo, a celkové povědomí bylo zvýšeno o této otázce, o tom pochyb není. Pak jsou tu další výsledky, schválení například e, takového guida o e, aktivním stárnutí, e, pak jsou tady hlavní směry nebo principy aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, dále aktivní stárnutí a jeho index a řízení EU demografických změn. Eh, proto bych eh, požádal, žádal jsem komisi o eh, dotace, finanční prostředky, bohužel tady málo kdy se jenom stanovily nové sítě a určití sociální partneři a soukromé podniky nebyly začleněny do těchto diskusí, což bylo nesprávné. A proto jsem navrhl intenzivnější koordinaci, takový trojuhelník, a sice ti, kteří rozhodují, to znamená EU, národní, regionální a místní úrovně, dále z občanské společnosti a soukromý sektor. Všichni eh, zaměstnanci jsou stále vystaveni eh, diskriminaci na základě věku, stereotypům a eh, stojí před bariérami. A v této zprávě vyzývám členské státy, aby implementovali směrnici o rovném zacházení ehm, a při ehm, zaměstnanosti. Také vyzývám komisi, aby věnovala pozornost Eh, nezaměstnanosti, která nám dělá velké starosti, a sice eh, osob nad 50. Dále eh, tady nad naším téma Silver Economy. A tady máme určité ekonomické příležitosti, které vyplývají z, stárnoucí, z přichází stárnoucí populace. Někteří kolegové možná si budou myslet, že tady nechci mít trh pro starší osoby, chci vás ujistit, že tomu tak není. A považuji za důležité zdůraznit to, tady cituji, že je nutné se postarat o potřebu stárnoucí populace na základě jejich ekonomických potřeb. A sice by to mělo přijít z, z výdajů, z výdajů, mělo by to být investováno do specifických produktů, služeb, inovativních řešení a mm, důsledkem by toho mělo být nová příležitosti a další růst. To je cita, citát ze zmíněné zprávy. Ehm, podpora pečovatelských služeb. Tady se musíme orientovat na spotřebitele, v tomto případě na naše starší občany. A v neposlední řadě si myslím, že Dobrovolnická činnost je důležitou součástí jak, mm, procesu, jak aktivního stárnutí, tak mezigenerační solidarity. Paní eh, předsedkyně, to je vše eh, pro dnešek. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji nebo každými, všemi ostatními, kdo se o toto téma zajímají. Eh, poslední lhuta po předkládání pozměňovacích návrhů je 3. červen, takže ještě tady máme trošku času. A chtěl bych říci, že jsem otevřený eh, jakýmkoliv příspěvkům a jsem ochoten vést diskuzi kdykoliv s kolegy, kteří o to mají zájem. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji. Ehm, paní paní ehm, ehm, Blinkevičujte tady není, ale bude ji zastupovat kolega Benefej. Děkuji, paní předsedkyně. Paní kolegyně Blinkevičujte se omlouvám, eh, že nebylo, nebylo umožněno se dneska současné zasedání. Eh, včera kvůli zavření problémům na, evropské, na, na bruselském letišti, tak mě poprosila, abych zastoupila. Ráda by poděkovala zpravodaji za velice dobře připravený návrh zprávy který posuzuje eh, Evropský eh, rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. A mm, tady jsou obsaženy všechny důležité prvky, je tady přehled všech důležitých aspektů a ehm, eh, výsledků tohoto Evropského roku. Zvláště souhlasí se mm, s tím, co říká zpravodaj, že by členské státy měly uči udělat to posouzení předtím, než se zvedne povinný důchodový věk. A tady by členské státy měly vzít v úvahu míru nezaměstnanosti mezi lidmi nad 50 let Měli bychom se eh, eh, vyhnout tomu, že starší eh, lidé, že se tady bude jenom zvyšovat jejich věk odchodu do důchodu. Musíme hledat řešení, ochranu sociální napříč našimi zeměmi. Také je důležité poznamenat, že relativně pozdní schválení Evropského roku 2012 ehm, způsobil mm, trošku prodlevy při implementaci a některých iniciativ, protože nebylo využito plného potenciálu. Měli bychom se poučit z tohoto do budoucích rozhodnutí. A eh, konečně paní Blinkevičute by chtěla podpořit eh, myšlenku zpravodaje, sice koordinace eh, mezi jednotlivými rozhodujícími aktéry, společ, občanskými společnostmi a soukromým sektorem by měla být intenzivněna, protože posouzení Evropského roku 2012 ze strany komise přineslo výsledek, výsledek že tady nebyly stanoveny příslušné sítě a soukromé podniky, ty sotva byly osloveny, mm, eh, co se týče spolupráce. A paní Blinkevičute mm, si myslí, že bychom měli vytvořit, že bychom měli pokračovat v dobrých iniciativách, které eh, započaly jako součást Evropského roku 2012, protože aktivní stárnoucí eh, populace není jenom jeden problém, máme tady další výzvy. Měli bychom hledat inovativní možnosti, mm, jak dostat tímto výzvám trvalé. Děkuji. Děkuji, pan Krasnodesky. Děkuji. Dovolíte mi, tak budu hovořit anglicky, jsem už příliš, teď budu mluvit tady polsky, jsem příliš unaven. A tak bych hovořil anglicky. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Děkuji za velmi eh, zajímavý návrh a za návrh zprávy. Když tak srovnáváme Evropu s USA, tak můžeme konstatovat, že jsme učinili příliš málo pro eh, eh, takzvané stárnutí, eh, aktivní stárnutí mm, a vůbec Eh, abychom lépe bojovali proti předsudkům eh, proti starším lidem. Jsou to lidé, kteří byli, jsou vyčlenováni z naší společnosti. Toto je velice závažný problém a právem tady eh, říkáte, jak důležitý je dialog mezi generacemi a také profesní aktivity těchto starších osob. Ale Stejně jako zpravodaj jsem proti tomu, a my v Polsku jsme proti tomu, aby se e, věk odchodu do důchodu zvyšoval, zvláště teď, kdy e, máme tolik mladých nezaměstnaných. Jsou tu dva aspekty, které podle mého názoru chybí e, v tomto návrhu a možná bychom to mohli doplnit pozměňovacími návrhy. A sice Měli bychom poukázat na to, že situace e, starších osob v různých částech Evropy je velice rozdílná. Ve vztahu k, co se týče jejich e, fyzických jakých možností e, v mnohých zemích, třeba 70 let není žádný vysoký věk, ale jsou tu i členské státy, kde to vypadá úplně jinak, kde lidé mají za sebou těžký um, pracovní život a tam je situace úplně jiná. Naše společnosti jsou tedy rozdílné a i Situace seniorů je tedy rozdílná. Zmiňujete to, ale není to ještě dostačující. V bodě 9 říkáte, že aktivní stárnutí nevidí jenom jediné opatření eh, udržet eh, dlouho eh, tyto lidi na trhu práce. Musíme zdůraznit, že starší osoby hrají i jiné role ve společnosti a měly by hrát například v rodinném životě nebo dobrovolná činnost. To je důležitá role těchto lidí ve společenském životě a možná bychom toto měli podtrhnout a říct, že existují jiné důležité role ve společnosti. Nejde pouze a výhradně o výdělečnou mm, činnost, ale jde také aktivní účast eh, na společenském životě. Děkuji, to bylo vše z mé strany. Za Alde, eh, pan Weigl, děkuji. Děkuji, budu mluvit slovensky dám příležitost našim tlumočníkům. Myslím si, že zpravodaj skvěle zhrnul to, o co šlo při naší první rozpravě, když jsme se poprvé podívali na zprávu a chtěl bych zúraznit, že se jedná o zprávu, která se přímo týká velké části evropských občanů. Jde o otázky, které si klade celá řada občanů. Myslím, že je jsou to eh, prostě otázky, které se bohužel nesetkávají s velkým zájmem. Já si myslím, že tohle je důležitý dokument, že je to dokument aktuální. A rád bych ještě řekl, že se pokusíme ho doplnit o některé další velmi konkrétní návrhy. Například eh, chceme dát větší důraz na otázku toho, co bych mohl nazvat eh, pomoc mezi seniory ve Slovinsku máme takový příklad, který je poměrně hodně známý v prostředí organizací, které se zabývají staršími spoluobčany. Eh, je to příklad organizace, která pomáhá osobám starším osobám, ale zároveň jsou to osoby, které mohou ještě pomáhat jiným. Nejenom nějak přispívat, e, dejme tomu finančně, ale jsou to také osoby, které se prostě e, snaží udržet ve formě a dále společnosti přispívat. Myslím, že je důležité a dobré prokázat v této zprávě, že existuje takováto možnost, že seniori mohou být v tomto směru eh, dobrovolnými pracovníky, eh, pomáhajícími svým eh, spoluobčanům a že to je dobrovolnická práce, která má skutečně své opodstatnění, je užitečná a zaslouží si určitou finanční podporu těm organizacím, které ji monitorují, které ji provádějí. To znamená, podporu, finanční podporu těm asistentům, mohli bychom je tak nazvat. A pak je tady ještě jedna věc, kterou myslím, že bychom měli zdůraznit, a to je význam dohledu nad finančními eh, transakcemi eh, s hovořili jsme tady o takovémto finančním dohledu nad bankami a přestože vůči tomu byl značný odpor, tak se nám podařilo to nakonec prosadit a já doufám, že Evropská unie prosadí i určité normy e, a e, to v oblasti těch penzijních fondů. I tam by byl dohled víc než žádoucí. Je třeba překonat případný odpor. E, takže jsou to finanční prostředky, které jsou eh, někdy používány proto, aby zahladili díly v rozpočtu, ale my musíme být v tomto směru velice, velice bedliví a hlídat to. A dovolte, abych ještě zmínil další věc, to, co bych, dejme tomu, nazval takovou harmonizací očekávání, harmonizací očekávání vzhledem k E, co se týče přístupu ke zdraví. Velice jednoduše řečeno, protože prostě někdy lidé e, e, nemají čas, jsou příliš staří na to, aby hodně dlouho čekali na nějaký zákrok či nějakou pomoc. Takže je třeba na tohle všechno myslet při přípravě příslušné úmluvy, úmluvy, která se týká ochrany starších osob, ochrany jejich práv a já si myslím, že tady existuje určitý počet států, které jsou proti této úmluvě. Já se přiznám, že nechápu moc proč a ty důvody by se asi měly nějak zveřejnit. E, úplně na závěr bych rád ještě upozornil na jednu chorobu, která je čím dál tím přítomnější mezi staršími osobami. E, ty údaje jsou e, strašlivé. Jsou to různé formy demence. A já si myslím, že i tady bychom měli uvažovat o nějaké evropské, o nějaké unijní strategii, která by nám e, naznačila, jak tyto věci řešit. Děkuji. Thank you. Um, next on my... Další na mém seznamu je Ina Super. Uh, Eh, pět, pět minut pauzy. Co vy na to? Souhlasíte? Takže pět minut na vydýchání a pak budeme pokračovat.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 jsme si prostě eh, nejprve eh, eh, museli ujasnit, co si myslíme, že jsou ty skutečné cíle. A tento evropský rok byl prostě takovou zastírací kampaní, aby se zvedl věk odchodu do důchodu. Vůbec se nejednalo o aktivní a zdravé stárnutí. A přitom aktivní a zdravé stárnutí je obrovsky důležité. A vůbec to nemá co dočinění, eh, vůbec to nemá co společného s eh, pozdějším odchodem do důchodu. Lidé mohou stárnout aktivně a zdravě, aniž by zároveň byli zaměstnáni v roce 2012 se projevila neudržitelnost systému sociálního zabezpečení a hovořili jsme o těchto věcech. poměrně otevřeně. Když eh, hovoříte se staršími občany, tak si nedělají až tolik starost s tím, že jsou e, zaměstnáni či ne, ale spíš jim jde o kvalitní zdravotnictví a také přístup ke strukturám, které by jim umožnili se eh, plně účastnit života své, eh, svých eh, komunit a ty služby neexistují. V řadě zemí, včetně té mé, jsou penze velice nízké a tím pádem se lidé opravdu velmi obtíže zúčastňují toho života komunity. A to jsou ty problémy podle našeho názoru, na které bychom se měli soustředit spíš než vlastně se zabývat tímhle, což není vůbec předmět skutečné solidarity. Odchod do penze a takzvaný eh, úspěch eh, to je něco, co si ti důchodci perně zasloužili, vysloužili svou dlouholetou prací. A to, co se tady nabízí, není až tak řešením. A to, aby byl systém sociálního zabezpečení lépe ukotven, eh, by eh, muselo být založeno na lepším přerozdělování a ne změnou v odchodu e, do důchodu. Jistě musíme zohlednit také nižší, e, e, nižší počet narozených dětí, ale uvědomme si, že je třeba věci předistribuovat, že je třeba předistribuovat zdroje nejde o to, aby lidé zůstávali na věky práci. To je třeba říct jasně. A to, co tady máme před sebou, je v zásadě krok zpátky oproti situaci, ve které už jsme byli. Takže to jsou ty hlavní věci, které jsem vám chtěla sdělit. A pak jsou tady e, určité části odstavce, s kterými absolutně nemůžeme souhlasit. Tak, další kolegyně. No, i my si uvědomujeme určité nedostatky textu. Budeme ho hodnotit. Jde o zhodnocení Evropského roku stárnutí a já musím říct, že e, moje země konkrétně je jedna z nejchudších v celé Evropské unii a s Rumunskem a Bulharskem e, má i naše země Lotyšsko velmi nízké penze. Myslím si, že je naprosto zásadní co co nám řekl pan kolega Kukan v té zprávě prokazuje, že aktivní stárnutí eh, neznamená pouze eh, lepší pracovní podmínky pro lidi, že je to širší koncept, to je ta hlavní eh, hlavní, to je to hlavní sdělení podle mého názoru a je třeba ještě, abychom se více soustředili na společnou práci mezi spravodajem a stínovými spravodaji. Takže Eh, pak je tady taková ta jedna formulace, která mě trochu překvapuje. Podpora lidí, aby eh, samostatně žili co nejdéle. Mně to osobně připadá trošičku kontroverzní. A ne úplně propojené s tím, co eh, chceme dosáhnout. To znamená Eh, nezdá se mi úplně ideální, abychom tlačili lidi, starší lidi do práce proto, aby mohli žít nezávisle co nejdéle. Eh, dovolte pár příkladů programů. Eh, tak tady není řečeno, že to je vyčerpávající, ale Rakousko, Estonsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, proč jsou tam zrovna tyto státy uvedeny? tak tady v tomto směru ještě čekám na nějaká vysvětlení. Doufám, že budeme dobře spolupracovat nad případnými pozměňovacími návrhy. Děkuji. Koně Arbia. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, za připomínky, které tady před námi pan zpravodaj vyslovil úvodem. Eh, Jsem připravená eh, spolupracovat Eh, rovněž eh, si myslím, že bychom měli mít co nejširší dokument, dokument, za kterým bychom se mohli co nejvíce shodnout. A eh, jsou tady určité věci, které se ještě podaří nepochybně dopracovat. Aktivní stárnutí, to je jistě dobrá koncepce, to má svoji hodnotu. A celoživotní vzdělávání, to je také dobré. Hovořilo se tady o sociálním začlenění, o přístupu k technologiím. I u těch osob, které jsou, dejme tomu, starší, samozřejmě e, za účelem e, umožnění toho sociálního začlenění. Ale zase nesmí to být překážka e, pro to, aby se mladí dostali k pracovním místům a myslíme také na tu kategorii pracovníků e, mezi 55 a 65 lety, kteří jsou často odstavováni a už se do práce těžko dostávají. Další e, věc, na kterou nahlížíme poměrně pozitivně, politiky e, směrem k aktivnímu stárnutí nemohou být pouze nástrojem pro to, aby se e, ti dotyční seniori udrželi co nejdéle e, v pracovním procesu. Jejich zaměstnatelnost nesmí být jediným kritériem. Myslím si, že je velice, velice důležité umožnit aby e, ten pracovník mohl odejít e, do důchodu a zároveň, aby od odchodu do důchodu e, mohl prožívat ten život velmi kvalitně a inovativním způsobem. A především si myslím, že je důležité, když stanovujeme věk odchodu do důchodu, myslet na řadu, řadu faktorů, například diversifikaci e, zaměstnání. E, například dotyčný celý život e, měl práci obtížnou, náročnou a tam je třeba to vidět tak, že ten člověk by měl mít jiný odchod do důchodu, než dejme tomu takový senátor. Tak jde o to, abychom se nestarali pouze o prodloužení e, e, prostě doby, kdy dotyčný bude pracovat, jde o kvalitní život. A také musíme myslet na takové nástroje, které by těm lidem umožnili třeba si ještě se eh, znovu eh, pustit eh, do nějaké činnosti na základě nově o získaných znalostí a dovedností, včetně zacházení s novými technologiemi. Tady můžou být realizovány celé řady projektů, třeba ze strukturálních fondů, ať už se jedná o zaměstnanost, sociální inkluzi. Takže vytvářejme ty nej nejkvalitnější, nejpozitivnější podmínky pro to, aby lidé stárli kvalitně. Rovněž se můžeme pokusit eh, ten nový nástroj eh, pro aktivní stárnutí podrobit určité analýze. Ale já si ještě kladu jednu otázku. Zdali bychom se neměli nejprve zabývat tím, jaké metody využít, jaké zdroje použít, eh, a pak teprve přemýšlet o tom nástroji. A vytvořit určitou formu integrace, možnou integraci mezi mladými a staršími občany, mezi mladými generacemi a staršími. Je mm, ideální, kdyby se nám podařilo vytvořit určitou symbiozu, těžit z bohatství e, jedněch i druhých. Pokud dáme věci do určité perspektivy, tak e, ty jednotlivé generace spolu mohou vytvořit e, vlastně nové hodnoty. Děkuji. Prosím, paní kolegyně. Y en primer lugar quería agradecer, como Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat, stejně jako mý předřečníci, poděkovat panu Kukanovi za tu předloženou zprávu. Je to pracovní dokument, jsou to dva velice dobré dokumenty, je to dobrá báze pro další práci. Jsme v situaci, která je nadále bohužel obtížná. Evropská populace stárne. Dřív to bylo 37,5 roku, velice dávno, v roce 2050 bude průměrný věk přes 50, to znamená, bez pochyby máme problém. V zemích, jako je Španělsko, jsou oblasti, kde ten problém je ještě výraznější. Chceme-li mít udržitelný rozvoj, tak je třeba touto situací něco dělat. Díky bohu jsme měli ten Evropský rok aktivního stárnutí a díky tomu se demografické změny dostaly do popředí pozornosti. Souhlasím s panem zpravodajem, že je třeba dělat víc, je třeba se připravit na budoucnost, je třeba přijmout konkrétní opatření. Z tohoto důvodu je nutné postarat se o to, aby starší spoluobčané mohli žít samostatně a mohli pracovat, pokud si to přejí, i poté, co dosáhnou důchodového věku. A souhlasím s ostatními kolegy, kteří již hovořili a kteří říkali, že je důležité, aby lidé nad 50 let byli v procesu celoživotního vzdělávání tak, aby nebyli kvůli věku diskriminováni v práci. Aktivní stárnutí ale neznamená jenom déle pracovat. I když já osobně si myslím, že by se mělo uvést do souladu doba odcházení do důchodu s prodlužující se očekávanou délkou života. života. Jde o to, aby lidé ve starším věku celkově žili kvalitně. Věc, která mě osobně se velice dotýká, především situace ve venkovských oblastech, právě tam, kde e, příroda sama poskytu dělá dost problémů. Máme u nás situace v horách nebo na ostrovech, kde nespoutaná příroda ještě umocňuje dopady negativních demografických eh, změn. Často je tomu tak, že mladí lidé nevidí jiné východisko, než se odstěhovat, protože tam není práce a tím pádem ty regiony eh, dramaticky rychle stárnou. Kde nejsou mladí lidé, tak tam nejsou školy, tam mizí infrastruktura, zdravotnictví a proto je třeba se věnovat těmto otázkám velice intenzivně. Děkuji. Lhuta pro pozměňující návrhy je 3. červen 12 hodin. Budeme se věnovat pozměňovacím návrhem 23. června a přijímat tu zprávu budeme na zasedání našeho výboru 15. a 16. července. Bod číslo 17. Evropské strukturální a investiční fondy a řádná, ekonomi- a řádná zpráva ekonomických záležitostí. Pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. To je Poprvé, co se tomu věnujeme, je to zpráva na základě iniciativy výboru REGI dám slovo eh, Javi Lopézovi. Děkuji. Nejprve bych řekla dát něco úvodem k tomuto tématu, kde se vlastně bere diskuse o provádění článku podle článku 23 nařízení. Vznikla společná báze pro nástroje, které máme, strukturálně investiční fondy. Jak by jsme tato vedlo k tomu, že je třeba se věnovat všem těm sixpackům a tupekům, i když teď zrovna se chystá nová verze, máme i doporučení specifická pro jednotlivá země, tedy spoustu nových instrumentů a ta zamišlenka byla, všechno tohle racionalizovat a harmonizovat zavádění těchto fondů. Cílem bylo spojit tyto fondy s makroekonomickými podmínkami, tedy fiskální kontrola v rámci evropského semestru. Bylo to tak, že většina frakcí v Evropském, Evropském parlamentu zastávala názor, že toto spojení, které by dokonce mohlo vést k tomu, že fondy v některém členském státě budou zavřeny, protože se ten stát nedrží pokynů, které jsou povinné v rámci řádné zprávy ekonomických záležitostí. Někdy, jsou tam ne, někdy tam nesoulad a někdy se ta rána může vrátit, tak říkajíc. Máme článek 23, ale máme i článek 21 společných ustanovení. Když jsem se na to podíval, kolega Kosak z Lidové strany tenkrát přišel s tím pozměňovacím návrhem a řekl, že ta změna nesmí jít až tak daleko, aby se to dotklo fondů samotných. Proč? Protože by to mohlo být nekoherentní. No dobře, strukturální fondy mají dlouhodobý cíl, to je jasné, ale když se spojují s tak konjunkturálními otázkami, jako je evropský semestr, to je vždycky taková momentka, tak pak to může být až i kontraproduktivní, protože členské státy mohou být ve svízelné situaci kvůli makroekonomickým nerovnováhám. Pak se musí snažit ještě víc v těch té složité situaci a pak ještě jim škrtnou nějaké dlouhodobé prostředky, i kdyby třeba potřebovali onu spolehlivost dodávek financí z těch fondů. Takže když ohlásíte nějaké pochybnosti v souvislosti s těmi pokyny, tak je tady ta otázka, zda opravdu zarazit ty peníze z fondu to se považuje za kontraproduktivní a domníváme se, že to v podstatě je v rozporu s povahou strukturálních fondů, protože cílem těch fondů je zajistit jistou soudržnost napříč všemi regiony. Uvědomí tohoto všeho bylo přijato to, co říká článek 23, to jsou pokyny které se pojí s určitými kritérii a chtěli jsme být co nejkonkrétnější. Jde o to, co se přesně porušuje, jaké to má dopady, jaké jsou tady makro podmínky, může to být operativní nový směr nebo může až dojít k tomu, že v případě vážných pochybení dojde k zastavení plateb. Teď předložím návrh s přihlédnutím k návrhu kolegu tady z výboru. Můj návrh vypadá takto. Na jedné straně se zdůrazňuje, a to odpovídá zprávě tohoto výboru, aby Evropská komise ve svém sdělení uznala, že víceleté programy a výzva, kterou musí zvládat členské státy, eh, vedou k tomu, aby se kladl důraz na stabilitu a předvídatelnost. Eh, tedy měla by se sázet především na stabilitu fondů evropských prostředků tak, aby ten rámec byl opravdu pevný. To by se mělo tedy zdůraznit. Dále bychom měli zdůraznit, že by nebylo v pořádku, protože existují asymetrické makroekonomické šoky. Naším cílem je ekonomická konvergence, tedy tam by došlo k tomu, že by se vlastně škrtaly peníze státům, které je nejvíc potřebují a bylo, to v na, bylo by to v naprostém rozporu s povahou těchto fondů. Za třetí říkáme, že je třeba být opatrný v případě obecných ustanovení, které se týkají sociálních otázek a otázek zaměstnanosti v některých zemích, eh, když dojdou prostředky, tak by to vedlo k přiostření krize a k růstu nezaměstnanosti. Za čtvrté, je sice pravda, že při aplikaci článku 23 se předpokládají určité výjimky právě v zemích, kde jsou ta socioekonomická, kde je ta socioekonomická situace obtížná. Takže tam ty výjimky je možno poskytnout. A už se dostávám ke konci. Také by se mělo přihlížet k tomu, když se pak ty fondy nově profilují. Otázka zní, kdo bude rozhodovat. My říkáme, že by to neměla být jenom jedna instituce. Rada a parlament by se měli alespoň mít možnost vyjádřit při aplikaci článku 23. Omlouvám se, pokud jsem hovořil obsáhleji, ale myslím, že to bylo k věci. Děkuji. Pan Krasnodebsky z EKR. Děkuji. Musím říct, že té zprávě je to opravdu tak. Někdy je těžké porozumět, jak jsou spojovány makroekonomické indexy s kohezní politikou. Někdy je to tak, že situace v regionech vypadá někdy jinak v Evropě se někdy liší politika vlády od fondů. Třeba v Polsku to tak je. Často to nejde, nebo někdy to nejde do toho regionu, který požívá podpory. Jiná věc je, co zaznělo na konci. To arbitrární libovolné rozhodování třeba zastavení plateb z kohezních fondů. To byl u nás rok 2012 vůči Maďarsku. Proč tenkrát, když eh, byly i jiné země, které nedodržovaly rozpočtovou disciplínu? Eh, Poprávu bylo poukázáno na to, že cíl těchto fondů je něco úplně jiného a jedná se o to, abychom dosáhli konvergence mezi regiony a člán a takovýto nástroj by měl eh, přispívat ke snižování, zmenšování rozdílů, ale někdy naopak ty rozdíly může i umocňovat, pokud se jedná o regiony v obtížné situaci. Možná zůstanu teď tady u toho. Ještě budeme uvažovat o tom, jak ke konkrétní pozměňovací návrhy předložíme, ale ta tendence, jaký navrhujete, odpovídá tomu, co já si myslím o článku 23. Děkuji. Paní Tums, Alde. Já jsem jenom poslouchala tlumočení, byla jsem trošku zmatená jménem stínového zpravodaje Aldech. Chci říct k tomuto tématu související s článkem 23 nařízení o společných ustanoveních toli to, že to opravdu bude důležitý dokument je velmi důležité, aby strukturálně investiční fondy investovaly v, ve zdravém prostředí, aby podporovali ty nejméně rozvinuté regiony. Komise by měla eh, rozlišovat, eh, měla by komise spolu s radou pečlivě plánovat programy i vážně zvažovat suspendování fondů v případě, kdy členské státy musí reagovat na nerovnováhu. První obětí špatného managementu ze strany státu jsou chudí občané a tedy Evropský parlament by měl se věnovat tomu, aby byla zajištěna transparentnost a demokratická zodpovědnost. Celá řada pozměňovacích návrhů, které předloží náš stínový zpravodaj, by měly vést k tomu, aby suspendování pladeb bylo až úplně posledním mechanismem, protože Toto opatření by mohlo mít eh, vážné dopady na krizí postižené regiony, hlavně tam, kde je velká nezaměstnanost. Tak to předpokládají dodatek číslo 3. Komise by měla zvažovat dopad na nezaměstnanost a měla by se snažit zamezit negativním vlivům. Komise by měla vzít na vědomí potenciál vzniku pracovních míst a měla by také pracovat podle specifik jednotlivých členských států. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ines Huber. Obrigada. Um, eu creio que nós estamos aqui para... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že tu stojíme před problémem. No, Protože celá diskuze je obtížná a e, parlament parlamentu nebyla, e, diskuze parlamentu nebyla jednoduchá, když šlo o schválení e, nařízení finančních prostředcích. Právě o naopak, ještě si vzpomínám, že tady byla různá stanoviska v různých výborech a nevím, jestli řekl výbor pro zaměstnanost tenkrát ano či ne, ale mnozí zaujali různá stanoviska a zamítli makrokondicionalitu. Fakt je, že tu máme dvě možnosti či cesty. Jestliže jsme toho názoru, že to celé je kontraproduktivní, jak to tady bylo řečeno, pak je to celé přece, vel, před, naprosto absurdní, protože pak by to bylo opatření, které by bylo zaměřeno proti řádnému e, využívání peněz. A proti rovnému zacházení. E, ten, toto nařízení by mělo projít, s, mělo by provázeno makrokondicionalitou. Nejsem si úplně e, jistá, jestli e, pro, bychom získali většinu pro to, abychom tento princip podpořili. Ještě to mohu říct jasněji. A mohu uvést některé důvody, proč jsme toho názoru, že tato zásada by měla být do budoucna um, zrušena. Za prvé, jestliže země Evropské unie se k tomu přidají a jak je to, jak budou, podle toho, jak budou distribuovány prostředky, to nemá co dočinění e, s um, oním vydíráním, které um, se projevuje čím dál častěji. Země by měly mít určitý manevrovací prostor pro to, aby mohly rozhodovat eh, sami o investicích a eh, proto eh, vlastně opravdu nesouhlasíme se současným postupem. Ale zásady a doporučení z evropského semestru ukazují, jak kontraproduktivní je to celé je pro vytváření nových pracovních míst. A proto nemůžeme pochopit, jak eh, mají být strukturální fondy eh, kompatibilní s těmito doporučeními. Například z Portugalska. V Portugalsku jsme v rámci evropského semestru měli kontrolu trojky a drželi jsme se doporučení eh, vyslovených trojkou. Pak se řeklo, ano, teď se musíme držet všech doporučení, ale přesto eh, rostlo státní zadlužení. A proto to bylo pořád více opatření, které se ubíraly ve stejném směru jako opatření z minulosti. Myslíme si, že strukturální fondy mm, ještě skýtají další možnosti pro členské státy k tomu, aby mohly eh, realizovat investice do politických oblastí, které představují opravdové alternativy, anebo kterých eh, si myslíme, že by mohly sloužit našim vlastním zájmům. Ale to všechno je spojeno se spoustou kdyby předběžných podmínek. A prostě musíme svičkat, jak se to celé vyvine. Říká se, že některým věcem bychom se měli vyhnout, ale toto nelze předepisovat. To všechno jsou výroky, které jsou všechno ostatní jenom nezávazné v realitě. Něco, co pak ani nutně nemusí být um, aplikováno. No, určitě to nebude tak aplikováno, jak si to třeba komise představovala, ale uh, nemůžeme pozměňovací návrhy, které, eh, je neznáme ještě pozměňovací návrhy, které budou předloženy, ale jedna věc je jistá. Mm, mm, musíme předložit pozměňovací návrhy tak, aby tato makrokondicionalita eh, byla odstraněna. Děkuji. Děkuji. Eh, další řečník, pan Deli tu není. Mm, paní Deli tu není, je to někdo, kdo by zastupoval, ne, takže Laura Age. Grazie. Děkuji. Děkuji. Myslíme si, že používání eh, prostředků zaměřených na zlepšení ehm, ekonomického eh, řízení může být e, jít proti e, cílům dosažení sociální e, soudržnosti, protože jejich vybavenost, jejich role zaměřená na posílení sociální soudržnosti, tak abychom snížili veliké nerovnosti ve Evropské unii, to ty prostředky nejsou k tomu hodné. Pak se totiž sociální situace a ekonomická situace může ještě dále zhoršit. Zvláště v těch zemích, které eh, mají největší potíže v důsledku krize. A komunální úřady pak nebudou mít žádné možnosti poskytovat eh, více sociálních služeb. To znamená, nebude to žádný další růst. Myslím, že bychom eh, se eh, měli držet toho, abychom si ponechali ty finanční prostředky pro posílení sociálního řízení a komunální a regionální úřady eh, by eh, neměly být jenom trestány za chyby, které byly spáchány nebo učiněny ultima ratio, protože ty chyby se nastaly v národních zprávě na národní úrovni. Chtěla bych připomenout, že lokální a regionální úřady se starají o občany a e, občané často e, musí přebírat náklady a ne ony úřady. Ale jsme pochopitelně ochotní s těmito úřady spolupracovat, e, předložíme pozměňovací návrhy a budeme pak pracovat přes stínové, spolupracovat se stínovými zpravodaji. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. červen poledne. Schválení eh, na výboru EMPL je 23. června a schválení mm, v regi bude 13. a 14. července. Můžeme přejít k bodu 18 hlavní směry ehm, politik ehm, zaměstnanosti členských států. To je zvážení 217 eh, pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy paní Aga a také ale legislativní návrh eh, rozhodnutí rady k eh, o něm hlavním směrům politiky zaměstnanosti. A návrh zprávy obsahuje 29 pozměňovacích návrhů. Předávám slovo zpravodajce paní Laura Ageje. Máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych srdečně poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali, eh, těm, kteří se mnou spolupracovali, abychom zhotovili text tohoto eh, dokumentu, protože bez ohledu na rozdíly tady eh, celkově vládla vůle spolupracovat do dneška a to paní předsedkyně zrovna říkala. Je to e, celá řada pozměňovacích návrhů, které e, e, nám došly, ale přesto se nám podařilo docílit kompromisů, s kterými jsme se vy, vy, kterými jsme pracovali na dvou sezení se stínovými zpravodaji. A kromě toho ještě mohou být další doplňky, ale je tady vůle Eh, rozpracovat dobrý dokument, který bude mít eh, určitou váhu v radě. A myslím si, že to je duch, který tady převládal mm, při spolupráci s různými kolegy, kolegyněmi a stínovými zpravodaji. Takže, co se týče nejrůznějších kompromisů, tady je společná vůle najít řešení které bude eh, vyhovat všem. A tam, kde to možné eh, nebude se dohodnout, tam se budeme držet eh, jednotlivých stanovisek. Jedna věc je ale jasná. Je tu vůle zotovit dobrý dokument a to, co komise předložila, to nebylo to tež. Všichni kolegové dnes dopoledne velmi rozhodně eh, upozorňovali na to, že je nezbytné přepracovat Evropskou strategii 2020, ale zároveň eh, má eh, se opírat o podstatné pilíře a cíle. Co se týče záruk, sociální ochrany pro zaměstnance a tak dále. Tedy nechtěli bychom, Eh, na to poukazovat jenom u důvodů zvážení, zvážení ale u, i, i u hlavních směrů, tak aby strategie 2020 mohla být přepracována, ale abychom se přitom i nadále drželi původních cílů. Teď tu máme dva hlavní směry, které byly analyzovány a v současné době se chystáme eh, vypracovat nový návrh, který tedy s, um, při spolupráci s kolegy, kolegyněmi a sekretariátem. Myslím si, že pak se nám podaří na tomto základě um, vypracovat dobrý dokument. Děkuji. Pan Bach zastupuje EPP. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych potvrdit poděkování, které vyslovila AGEA, eh, poděkování stínovým zpravodajům. Myslím si, s tím zpravodajce, myslím si, že jednak eh, přišla eh, s, byl to moudrý, dobrý postup, vedla rozhovory a vyhledávala i spolupráci s ostatními. Myslím si, že to pro takovou zprávu je velice důležité. A už zmínila, že bychom chtěli být jako parlament vyslyšeni a být e, vyslyšen, to myslím, tento duch převládal při rozhovorech a myslím, že nám všem dost záleželo na tom, aby to byly krátké, trestné e, návrhy, které budou vyslyšeny v radě, jak bylo řečeno, a sice e, v rychlém postupu. Bohužel jsme částečně se dostali takové pasti, že eh, jsme měli mnoho pozměňovacích návrhů, že se to muselo zpracovat všechno. A to pochopitelně vede k tomu, že různé, některé body částečně vypadnou, nebo jsou obtížné, je obtížné zpracovat či přečíst, ale práce zpravodajky Ehm, byla koncipována velmi dobře pro nás jako EPP, myslím, je eh, částečně důležité, aby, jak již bylo zmíněno, aby eh, zásady ehm, nebo hlavní směry politiky zaměstnanosti byly propojeny se strategií 2020. Víme, že eh, tyto cíle částečně nebyly dosaženy a tyto hlavní směry by tedy měly platit jako určitý podnět proto, abychom se i nadále opírali o ty nejdůležitější strategické cíle, abychom je znovu jasně potrhli. A v tomto smyslu mnozí e, z nás musíme chápat i tyto pozměňovací návrhy. E, také zohlednění subsidiarity, to je také velmi důležitý faktor. Mnoho pozměňovacích návrhů se e, zabývá mzdami, mzdovými podmínkami, pracovními podmínkami, tarifními ujednáními. A to si myslím je role sociálních partnerů v jednotlivých členských státech. A to by mělo být, e, nemělo být samoučelné, ale mělo by to odpovídat zvyklostem v jednotlivých členských státech. Možnost spolurozhodování ano, e, také by to ano, ale je tady, jsou tady pozměňovací návrhy, které jsou zacílené na to, aby se pozměňovaly smlouvy, to eh, my nepodporujeme, ale jinak celku si myslím, je to dobrá zpráce, byla to dobrá spolupráce, dobrá zpráva, dobrá spolupráce a i eh, naše další zasedání zcela jistě budou probíhat v podobném pozitivním duchu. Děkuji. Maria Jau Rodriguez by měla být přítomna, ale není. Pan Pirenský zastupuje. Thank you, chair. Yes. Děkuji, paní předsedkyně, ano. Byl jsem požádán eh, paní eh, kolegyně, abych předložil její posouzení eh, pro posouzení práce, kterou odvedla. Hostinová jako zpravodajka, nejprve bych chtěl jménem kolegů také vyslovit uznání velmi aktivní, produktivní práce, kterou odvedla paní Agea tím, že se snažila docílit kompromisu a to způsobem, který ukáže jen si ty další silné stránky dokumentu a který nám umožní zajmout silnou pozici. Stínová zpravodajka naší skupiny je jistá, že Ehm, při další práci budeme eh, schopni dosáhnout dalších eh, kompromisů. Je to založeno na celé řadě vylepšení a pokroku, kterého jsme dosáhli eh, v diskusi se stínovými zpravodaji. Bylo tedy možné do toho začlenit kompromisy, které již mm, jsou vznikly a také bylo začleněno relevantní cíle z dokumentu 2020, odkazy na takové takzvané mm, agregované požadavky, hlavně ve vztahu k minimálním mzdám, potom lepší propojení se mm, mzdám, programy eh, a proaktivní přístup, také potřeba eh, nebo lepšího fungování trhu práce, zavedení takového propojení Evropského fondu pro strategické investice, až když to půjde o další dovednosti, dále větší role onoho skóbodu a jsou tady také klíčové ukazatele zaměstnanosti některé jsou důležité pro fungování toho všeho. Dále otázka sociálního dumpingu, brain drain, brain drain mm, a v neposlední řadě otázka chudoby dětí. Ještě zbývá následující, měli bychom Měl bych zapomínat na tom, že i když relevantní cíle 2020 jsou ehm, eh, kompromisem. Myslíme si, že je nedostatečné eh, se jim věnovat eh, nebo kryt nezávazným způsobem. To nebude dostatečné. Ehm, není dostatečné připomínat ty cíle v úvodním textu, měly by být začleněny také do hlavních směrů jako takových. A toto je velmi silné, silné pozice, v kterou velmi věříme. A pak jsou tu ještě další úpravy, formulace, změna formulací, která by měla být provedena. A mm, pak e, ještě je tu kompromis, který se začíná utvářet ve velmi citlivé otázce reformy důchodu. A tady se e, propoje e, odchod vědu do důchodu, do důchodu a také životnost, jaká život, nepůjdu teď do detailů těchto kompromisů, které se teprve utvářejí, ale zpravodajka si myslí, že bychom se měli soustředit také na sociální investice a na otázku aktivního stárnutí. A celkově bychom se měli snažit eh, zvýšit míru eh, zaměstnanosti a eh, to bude Toto je způsob, jak se dostat výzvám aktivního stárnutí. Takže znovu zopakuji, že my podporujeme toto stanovisko a věříme, že budeme moci přijít s dobrým konečným dokumentem. Děkuji, paní předsedkyně. And now it's time for Mr. Krasnodebsky, once again. Okay. Uh, Takže prosím, pane kolego, ještě jednou. Pokusím teď se hovořit anglicky. No, mám pocit, že jsme pokročili směrem ke kompromisu. Rád bych řekl, že kromě některých formulací my jako frakce můžeme přijmout většinu těch kompromisů, které byly předloženy e, paní Ageou a dalšími. Určité problémy přetrvávají, protože my bychom také rádi zdůraznili tu druhou stránku problému, tu druhou stranu mince. E, otázku růstu a nutnosti mít aktivnější růstovou, prorůstovou politiku. Ale obecně musím vyseknout poklonu paní zpravodajce, je velmi energická při těch jednání. Musím říct, že to není úplně jednoduché eh, vyjednávat, ale každopádně děkuji. Děkuji za ty kompromisy a budeme se těšit na další spolupráci společnou nad těmi kompromisy. Děkuji. Někdo z další frakce, konkrétně Alde, ne? Takže pan Silikiotis, takové, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jan Jatín. Bych poděkoval kolegyni Laura Agea za tvrdou práci a dobrou spolupráci. Konala se řada setkání a pracovali jsme konstruktivně. My jako frakce jsme stále optimističtí, co se týče konečného výsledku a pozměňovacích návrhů. A já vycházím z toho, že v konečné instanci budou mít velice dobrou zprávu o hlavních směrech politiky zaměstnanosti. Ehm, pokud eh, mi dovolíte, tak bych se rád věnoval ještě pár otázkám, které podle našeho názoru nemůžeme označit za příliš pozitivní, spíše jako negativní. Náš komentář ovšem by měl být vnímán eh, jako konstruktivní. První otázka, kterou se zabýváme, a to jsem říkal už častěji. To je otázka vzdělávání. Vzdělávání je pro nás něco směrodatného. Myslíme si, že kritické myšlenky, že to je něco, něco, co nemůžeme eh, tak automaticky spojovat s ehm, podni- oblasti podnikání. Proto jsme proto, aby body, eh, které eh, souvisí s těmito hlavními směry, tyto by měly být pozměněny. Pak je to druhý aspekt. Slušný životní standard a slušné pracovní podmínky či místa. Obojí Mezinárodní organizace práce eh, definuje. Jsou tady příslušná ustanovení, takzvané decent work, a proto musím konstatovat, že jsem skutečně překvapen. Eh, já pozici některých frakcí dost dobře nechápu, eh, zvláště těch, které tato slova eh, slušná práce a slušné pracovní podmínky chtějí vyškrtnout. Tomu opravdu nerozumím, protože si myslíme, že to má veliký význam pro eh, hlavní směry politiky zaměstnanosti. Ovšem, je to tak, že se přeci jen budeme snažit o to, aby tyto výrazy byly do textu začleněny. A co se týče zdanění práce. Myslíme si, že eh, zdanění podniků by nemělo eh, se snižovat eh, zdanění by nemělo být přenášeno na mm, vrstvy chudších obyvatel nebo spotřebitelů. Pro nás je důležité, aby zdanění bylo rozloženo spravedlivě, především mezi velkými podniky a na základě zisku, aniž by tím utrpěli eh, zaměstnanci, protože lví podíl, eh, protože oni musí platit lví podíl eh, těchto částek. A na závěr bych rád řekl, že doufám, že se dopracujeme k dobrému textu a jestli dovolíte, tak bych ještě jednou rád poděkoval kolegyni eh, za eh, její práci. Děkuji. Stanovka. Děkuji, paní Stanovka. Prosím, děkuji vám. I my jsme původně eh, byli velmi nespokojeni s textem Evropské komise s návrhem eh, na to rozhodnutí o hlavních směrech. Eh, zdá se, že to je ještě méně ambiciozní než ten návrh z roku 2010, takže to pro našeho zpravodaje byl obrovský úkol eh, se s tím nějak popasovat. A ona to dokázala. Musím říct, že má velký respekt vůči práci, kterou kolegyně odvedla. A poté, když jsme se začali zabývat eh, s pozměňovacími návrhy, tak naše frakce jejich řadu předložila. A i tak je to prostě výsledek toho, že ten základní text má nevalnou úroveň, proto těch pozměňovacích návrhů je tolik. Nejsou to žádné konkrétní hlavní směry, jsou to jenom obecná prohlášení. A my teď potřebujeme něco úplně jiného. Snažíme se na tom jednání stínových zpravodajů odvést slušnou práci, děláme maximum a snažíme se jít cestou tedy konkrétnějších návrhů. Například plně jednoduchý odkaz na strategii Evropa 2020 a na semestr. To přece nestačí. Musíme už teď překročit ke konkrétnějším formulacím toho, co chceme dosáhnout. A návrh se například týká toho, že by body úvodního ustanovení mohly zdůraznit e, to, že hlavní směry jsou tady hlavně proto, aby snížily nerovnost mezi občany. To, že jejich e, hlavním cílem a že zaměstnanost, mícení chudoby a sociální začlenování a vzdělanostní politika jsou stále velice relevantní a, rovn, a důležité rovnou měrou a že je třeba je posílit. Rovněž zde hovoříme o hlavních směrech eh, politik členských států. A tady má velký význam to, abychom si ujasnili, co v téhle věci může udělat Unie jako taková. Chceme ještě zdůraznit další věc a to, že členské státy když přijímají určité hospodářské politiky, tak eh, to musí být předmětem společného zájmu a musí to být na unijní úrovni koordinováno. A odbory by to měly všechno bedlivě sledovat a přicházet se s vlastními návrhy, tak aby ten trh práce byl výsledně skutečně inkluzivní a integrovaný. A co je rovněž důležité, když hovoříme o těch unijních politikách, které mají, dejme tomu, zajistit realizaci určitě, určitých eh, cílů, tak nestačí eh, prostě hovořit o tom, že by tady měly být přijmuty nějaké další právní nástroje. Prostě je na tom ještě hodně práce. A doufáme, že to celé povede k dobrému textu. A jsem přesvědčená, že to zvládneme společným úsilím, že se dobereme dobrého výsledku. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Byla i zmíněna komise a já se táži, zdali se tady někdo za komisi chce k věci také vyjádřit. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem si eh, samozřejmě všechno znamenal, my jsme tu ten návrh zprávy již prostudovali eh, velmi bedlivě a eh, všechny pozměňovací návrhy vezmeme v úvahu. To je vše. Předsedkyně, chci ještě zmínit, že přijetí se chystá na 16. června schvalování se chystá na 16. června. No a teď tady máme bod 19. Iniciativa zelené zaměstnanosti využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst. Jedná se o první výměnu názorů k, ohledně pozměňovacích návrhů předložených k návrhu e, zprávy z vlastní iniciativy od paní Lambert. Je jich dohromady 80 a teď nejprve dáme slovo paní zpravodajce, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zmínila jste počet pozměňovacích návrhů k této zprávě. Z různých důvodů eh, je to nějak eh, podobně jako u té minulé zprávy. Většina je pozitivních, většina je přínosem k původní zprávě a myslím, že většina je skutečně nesmírně konstruktivních a že s nimi budeme moci pracovat. Základem zprávy je sdělení komise, které bylo panem komisařem sem dnes ráno zmíněno. Oč nám jde? snažíme eh, aby tady, eh, se o to, aby tady existovala koherentní, jasná strategie, abychom maximalizovali možnosti vytváření pracovních míst. A také jde o to, jak vlastně jsme schopni se vypořádat se změnami v některých eh, eh, odvětvích, eh, kde dejme tomu, to může znamenat v tuto chvíli velice znečišťující průmyslová odvětví a s velkým dopadem na životní prostředí a tak dále musím říct, že teď se snažím najít správné e, výrazy, e, že jsem malinko e, nespokojená s tím, jak komise reagovala na ty naše dotazy ohledně toho, kam to všechno patří v rámci zaměstnanecké strategie komise kde je tedy řečeno, jaká je ta hlavní ambice. Vypadá to, že se jen tak budeme že budeme jen tak sedět se založenýma rukama, z toho co říká komise, ale každopádně naše kom- pozměňovací návrhy jsou velmi pozitivní, obecně řečeno, výbor Envy, výbor pro ženy eh, měli celou řadu velmi případných připomínek, některé se překrývají, ale my to nějakým způsobem zpracujeme, ty hlavní myšlenky eh, dáme do toho textu. A teď pracujeme na kompromisních návrzích, Měli jsme takové první začáteční eh, setkání včera. Eh, já jsem učinila řadu slibů ohledně toho, jak splníme svá zadání. A dnes eh, ráno jsme také také hovořili o té oběhové ekonomice, tam je také řada zajímavých, zajímavých prvků. Tam se jedná o to, že také jde o vytváření pracovních míst. Je to vlastně tematicky spojené s tím, co zpracováváme my. Ano, jsou tady ještě dvě, tři oblasti, kde máme odlišné názory. Budeme se s tím muset nějak eh, eh, poprat. Eh, jednou z těchto oblastí je odstavec 14. V tom se řeší úloha těch stimulů, tam máme nějaké problémy, ale Jde o to, jaké budou hlavní, hlavní cíle. A samozřejmě e, je to otázka kompromisů, e, pak je tady například návrh číslo 31 z GUE, kde tam jsou uvedeny specifické odkazy ke konkrétním cílům, takže e, nám se může podařit, že tam prostě E, začneme e, od těch základních, e, základních myšlenek, základních cílů a pak to rozvedeme na některých konkrétních příkladech. Pak je tady odstavec 16, ten se zabývá tím, jak můžeme využít tu novou směrnici o zadávání veřejných zakázek. Teď mám teď především na mysli tu environmentální a sociální dimenzi mě by docela zajímalo, buď teď, anebo později, jak na to nahlížejí kolegyně a kolegové e, zdali e, to, ten pozměňovací návrh 143 e, od pana Mana, který jde trošičku dál, který je takový hledačský, zdali představuje cestu ku předu, zdali bychom se na tom mohli shodnout. A pak jsou tady ještě některé další body, které jsem E, ve svém pozměňovacím návrhu 145 e, e, využila jako podněty z výboru regionů. Možná, že to by také bylo docela dobré jako cesta ven. Odstavec 18, k tomu patří bod úvodního ustanovení F. To je také tak trošičku ožehavá otázka. Tam se zabýváme transfery dnes eh, ráno jsme vlastně o tomhle tématu tak trochu hovořili. Hlasovali jsme o dokumentu o oběhové ekonomice. Můj původní návrh hovořil o tom, že daně eh, eh, spíš je třeba přesunout někam k tomu životnímu prostředí a to tak trochu odpovídalo pozměňovacím návrhům od SD a GUE. To je totiž část eh, toho, co přináší stimul eh, investicím. Takže jde o to, kam a jak to eh, začlenit, pokud se na tom shodneme samozřejmě. Že jo. Pak jsou tady další oblasti, tam musíme také ještě věci lépe sformulovat. Je tady ta dimenze genderu, to se vztahuje k těm pozměňovacím návrhům od výboru eh, žen. Pak je tady eh, pozměňovací návrh pana Kellera číslo 117. Pokud vzniknou nová pracovní místa či změny na pracovišti, tak eh, chceme tak trochu opustit tu sektorovou dimenzi, protože tady jsou skutečně eh, velké šance, velké příležitosti pro mnohem eh, větší eh, rovnost mezi pohlavími a vyrovnání rozdílů v odměňování. A pak jsou tady ještě nějaké další velice užitečné pozměňovací návrhy ohledně konkrétních návrhů, například rozvoj znalostí, dovedností paní eh, Travesy, to je pozměňovací návrh 197 a 198. 90, 199 a 200, to je od EPP, tam je velice silný eh, text o eh, znalostech a dovednostech. Takže opakuji, myslím, že to, že to zvládneme, že se v tom nějak eh, nalezneme, že nestratíme ty hlavní věci z, pozor, eh, z pozornosti, musíme prostě rozvíjet znalosti, dovednosti, mít ty správné stimuly, aby především eh, malé a střední podniky byly zohledněny. I na to myslíme v některých těch pozměňovacích návrzích, aby tady opravdu vznikly maximální možnosti pro vytváření důstojných eh, pracovních míst v řadě sektorů. Nejde o to nějak eh, mizerně platit eh, ne, zakocené pracovníky, ale o, jde o kvalitní pracovní místa šetrná k životnímu prostředí. Takže děkuji a těším se na připomínky kolegyň a kolegů. Každopádně je radost pracovat v tak konstruktivní atmosféře. Děkuji teď Kostínová zpravodajka za EPP. Um, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Lambert. My jsme měli první setkání s nových zpravodajů už včera. Mnoho poznámek může být už jenom na doplnění. A já bych chtěla říct, že mám návrhy napříč eh, tím, co se týká nedostatků v dovednostech, to je věc, na kterou bychom se opravdu měli soustředit, měli bychom aktualizovat kvalifikace, měli bychom evropskou klasifikaci dovedností eh, pojmout tím způsobem, abychom definovali, kde jsou nedostatky a měli bychom využít potenciál toho zeleného hospodářství tady bez pochyby je co zlepšovat, je třeba zaplňovat ta bílá nezaplněná místa. Mm, to, co řekla paní Lambert, tady je velký potenciál pro malé střední podniky, právě pojící se se zelenou ekonomikou a byla by to opravdu kvalitní pracovní místa Jedná se o ekoturistiku, obnovitelné zdroje energie, recyklace, využívání druhotných surovin. To je opravdu velký potenciál pro malé a střední podniky, který se skrývá v této zelené ekonomice. Potom oblasti, které se týkají přesunu zdanění od práce k životnímu prostředí, tak tady jde o to, aby došlo k tomu, že zdanění bude více přihlížet k těmto takzvaným zeleným parametrům. Dále jde o to, abychom měli legislativu, která bude přihlížet k těm možnostem zelené ekonomiky a doufíme, že se nám um, podaří. Víte, paní Lambert má těžký úkol. Teď uh, bude pracovat s těmi pozměňujícími návrhy a těším se, že budeme mít výsledku dobrý dokument. Děkuji. SND, pan Keller. Máte slovo. Jak bylo řečeno, předložená zpráva se zabývá tvorbou zelených pracovních míst. Za klíčové tam považuji, že se nemá jednat o jakákoliv pracovní místa, ale o pracovní místa plnohodnotná. Tato skutečnost má celou řadu aspektů, já se zmíním jenom o některých. Za prvé, Důraz je kladen na sociální dialog. Upozorňuje se na to, že sociální dialog v těchto oblastech často absentuje. Já si myslím, že situace je ještě závažnější. Odbory patří nejednou k hlavním odpůrcům tvorby zelených pracovních míst. Říkám to jako člověk, který s odbory dlouhá léta úzce spolupracuje. Odbory jsou ostražité vůči zeleným pracovním místům ne proto, že by byly nějak a priorně protiekologické. Odbory mají zkušenost, že příliš často mizejí dobře placená standardní místa v těžbě a v průmyslu a nově vzniklé ekologičtější pracovní příležitosti bývají platově horší a sociálně méně zajišťují ty, kdo je vykonávají. To je jeden z důvodů, proč je nutno trvat na tom, aby zelená pracovní místa byla skutečně plnohodnotná a pokud se tak stane, tak nám i odbory zezelenají. Druhý aspekt. Sektor zelených pracovních míst je často velice výrazně feminizován. Musí nám mít o zrovnoprávnění žen na trhu práce, tam jsou poměrně výrazně znevýhodněny ale když voláme po uplatnění žen v oblastech zelených pracovních příležitostí, měli bychom mít na paměti, že se mnohdy bohužel jedná o oblasti nedobře odměňované. A chtěl bych zopakovat, ve špatném odměňování už ženy rovnoprávnost z muži dávno mají. To je další důvod, proč usilovat o tvorbu plnohodnotných pracovních míst v tom zeleném sektoru. A konečně za třetí, v souvislosti s navrhovaným přechodem od zdanění práce ke zdanění škodlivých environmentálních dopadů je dobré si uvědomit, že v tomto případě se jedná o prohibitivní daň. Jestliže bude tato daň účinná, tak výnos z ní by se měl snižovat a je třeba zamezit tomu, aby se spolu s tím snižoval také proud prostředků, které jdou na sociální zdravotní zajištění pracovníků v zelených sektorech. Pokud pracovníci v těchto sektorech by měli navíc jenom neplnohodnotnou prekérní práci, pak by to skutečně hrozilo, že zelené sektory se změní v sektory pracující chudoby, což si pochopitelně nikdo nepřeje. To by zpětně popudilo jak odboráře, tak by to znevýhodnilo ženy. Závěrem bych chtěl ujistit, že podpořím kompromisy, tak jak je navrhuje Jean Lambert. A chtěl bych také podpořit její snahu o zavedení závazných cílů. Jedná se totiž o životně důležitou oblast. Nemůžeme přece říkat, chceme zachránit planetu, ale berme to jen jako nezávazný cíl. Ono to potom vypadá, že naše skutečné cíle jsou někde úplně jinde. Děkuji. you, Mr. Keller. Eh. Děkuji, pane Kellere. Zastupuje někdo skupinu ALDE? Ne. EKR? Ne. Lynn Ball z QE. Vy ji zastupujete, pane Sitiotisi? Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Zastupuji stínovou zpravodajku GUE a chtěl bych říct následující. Ano, souhlasíme s touto zprávou a děkujeme zpravodajce za dobrou práci. Myslíme si, že je velice důležité, aby označení slušné práce, aby tato, eh, tato výrazy tady zůstaly zachovány. Myslíme si, že zelené pracovní místa musí být dobře zaplacena. Jsme proti snahám eh, vyškrtnout výrazy jako jistá eh, pracovní místa nebo jistá práce. Eh, jsme proti komisnímu návrhu číslo čtyři, tady se mluví o role zaměstnanců při přechodu k zelenému hospodářství. Myslíme si, že zaměstnanec a odbory zaměstnanci a odbory, že hrají důležitou roli při přechodu a tento, toto přechodné období Eh, se eh, musí eh, probíhat ze spodu na, nahoru, tedy od mm, zaměstnanců směrem nahoru k vyšším pozicím. Tedy odbory by se měly účastnit všech těchto úrovní. A co se týče mm, ekologické daně, tady nám dělá starosti trošku návrh komise. Přesto nejsme proti tomuto principu, aby ti, kteří eh, zapřičňují znečištění, aby nadále platil princip zapřičnitel eh, platí. Myslíme si, eh, že tady mají být zavedeny některé daně, takzvané ekologické daně. Ano, oni by neměli jít ale na ne, nejdou na úkor těch velkých znečišťovatelů, ale především jsou zaměřeny proti menším a musí je nést i nižší vrstvy obyvatelstva, protože mají, eh, jsou retrospektivně uváděny v platnost. A co se týče eh, směrnice o veřejných zakázkách, tady si myslíme, že eh, veřejné zakázky by mimo jiné také měly zohlednit sociální kritéria. A to je ona eh, třešnička na dortu a může to vést k tomu, že eh, se nám pak podaří zachovat sociální spravedlnost i v oblasti životního prostředí a to zase že ehm, v souvislosti s veřejnými zakázkami. A na závěr ještě jednou, paní Lambert, děkuji vám a gratuluji za um, tvrdou práci, kterou jste odvedla. Děkuji. Paní Agea, nebo tedy s tím zpravodajka. Paní Agea, děkuji. Děkuji. Ano, naprosto souhlasím s tím, co tady bylo navrženo a s eh, kompromisy, eh, které eh, přednesla kolegyně Jean Lambert. Je tu spousta zajímavých myšlenek, které jsme začlenili do kompromisu a například eh, tam, kde jsme pokryli některé naše pozměňovací návrhy, myslím si, že je to velice důležité, když mluvíme o vytváření výzkumných center, eh, o to, abychom formulovali nové projekty, nové technologie, nové patenty abychom se mohli posunout směrem ke zelené ekonomice. Myslím si, že tento typ eh, spolupráce napříč všemi oblastmi a společnostmi je velice důležité, protože to způsob, jak vytvářet pracovní místa, a toto vytváření pracovních míst eh, na to by se mělo nahlížet nejenom z perspektivy kvality zaměstnanosti, ale také ochrany životního prostředí. Eh, je to nutné, protože tam, kde mm, nezajistíte eh, trvalý ten vývoj a respektování životního prostředí, tam, se vám, tam můžete vytvářet kolik chcete pracovních míst, ale dříve či později se budete muset zabývat problémy planety, a pak budeme muset zaplatit účet. E, takže souhlasíme, e, souhlasíme s kolegyní. První e, setkání stínových zpravodajů předevčírem bylo velice pozitivní. A Možná jsou tu určité pochyby o přesunu onoho zdanění z práce na ekologicky, na výrobu, která je z ekologického hlediska Ehm, zatěžující, musíme nastolit politiku, která bude efektivní a v návaznosti na to, co jsem již řekla, je nutné eh, rozvinout ehm, zelenou ekonomiku, která pak zabrání určitým způsobem ekologickým škodám, které by mohly být velice závažné. Je tedy nutné zabránit například eh, nadměrné výstavby a podobně, to způsobuje škody na životním prostředí. A s tím také souvisí eh, rekvalifikace pracovníků a určité eh, změny ve struktuře podniků, v revitalizaci půdy, která byla předtím pokryta průmyslovou výrobou. A z toho všechno, všeho pochopitelně vyplývá další pozitivní efekt vytváření nových pracovních míst. Takže stále ještě existuje možnost vytvářet nové, eh, nová pracovní místa a zachovat ta stávající. Také se klade důraz na rovnost pohlaví, na ehm, stejné podmínky zabezpečení práv zaměstnanců e, spolu se sociálními partnery a odbory. Toto je e, samozřejmě celý komplex opatření, e, který je zapotřebí v každém případě podpořit. Děkuji. Děkuji zpravodajice a všem s těmi zpravodajům. Hlasování eh, výboru bude 16. června a na plenárním zasedání v září 2015. Bod 20 z pořadu jednání společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. A to je Eh, zvážení 145 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k legislativnímu návrhu. Ehm, je to směrnice ehm, týkající se společnosti s ručením omezeným, s jediným společníkem a je to zpráva z jury. A žádost výboru zaměstnanosti eh, je tady opravidlo 54, ehm, to bylo zamítnuto na konferenci předsedů. Předám slovo zpravodajce paní Jutě Steinruck. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že to mohu pojmout dost stručně, protože jsme v minulém týdnu měli setkání se stínovými zpravodaji, abychom se poradili o tom, jak budeme zacházet se pozměňovacími návrhy které přeci jen eh, z velké části se ubírají eh, stejným směrem. Eh, shodli jsme se, či zjistili jsme, že je tady převážný souhlas, Pro to abychom odmítli kompromisní návrh který mm, je podpořen tady ve výboru, takže jsme proto řekli, že nepotřebujeme dále pracovat na kompromisech, protože ten směr je jasný a myslím si, že je to i dobrý signál toho, že Komise by měla předložit nový návrh, v kterém budou zváženy nejrůznější eh, obavy eh, různých eh, frakcí. To je signál, který teď vychází z výboru. Thank you. Uh, is there a... Děkuji zpravodajek EPP. Eh, ráda bych přečetla poznámku pana Kazana. Omlouvám ho, že není přítomen. EPP e, vždycky je e, pro e, to, aby podniky učinily opatření, aby usnadnili svůj obchod a legislativní návrh tady jde o přeshraniční obchod, aby byl usnaděn pro malé a střední podniky. Je to cíl, který podporujeme a když se podíváme na dopady této legislativy, tak je tady řada bodů, kterým se musíme věnovat. Jedna z toho je obava, že tato legislativa by mohla ne, ne, usnadnit fungování schránkových společností a pak jde také o ochranu práv zaměstnanců. Je naší zavědnosti ve ve výboru na zemi, pro zaměstnanost, abychom zajistili, že aby každý zaměstnanec byl adekvátně ochráněn. A tato legislativa by mohla mít dopad na stávající eh, pojistky a mohla mít i škodlivé dopady, jsou to vážné otázky. A e, proto jde hlavně o e, tady zásadu e, subsidiarity. Takže EPP e také je ochotná mm, podpořit to, abychom odmítli e, toto legislativní dokument. Děkuji. Thank you, Mr. Krasnodebsky. Děkuji, pan Krasnodebsky. Možná pro změnu budu hovořit německy. Ano, chtěl jsem říct, že v zásadě ta myšlenka je dobrá, že ji podporujeme, to je cíl, jde o to, abychom to usnadnili přes hranice, v e, e, přeshraniční spolupráci, hlavně malých a středních podniků. Ale bohužel je tomu tak, že ne všechny obavy či aspekty tady sdílím. I polské podniky v mém regionu, který jsem se dotazoval, například ono e, oddělení mezi sídlem představenstva a sídlem, z toho, sídlem firmy a tak dále. To znamená, asi nebudou moc nešťastní, kdybychom řekli, že to zamítneme takže se možná zdržíme hlasování. Ale určitě bychom mohli pracovat na lepších projektech. Děkuji. Thank you. Uh, is there any representative? Děkuji. Je tady někdo za ALDE? Ne. A co takhle někdo za GUE? Ne. V tom případě Zelení? Nikoliv? Takže co komise? Paní, zapomněla jsem se na někoho? Laura Agia. Budu maximálně stručná. Jmen, ráda bych mluvila jménem kolegyně Begin. Eh, naprosto sdílíme názor. Jelikož to také eh, říkala kolegyně jménem Davida Kasy, eh, tady je obava, že bychom vlastně mohli eh, podporovat celou sérii netransparentních a nezákonných mechanismů. Takže jak eh, eh, tady bylo řečeno, musíme být v tomto směru obezřetní. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo by to chtěl komentovat? Někdo z komise chce říct něco? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že my jenom vezmeme na vědomí e, celkem jednoznačnou e, celkem jednoznačné stanovisko výboru. Slyším také určité e, slyšíme také určité, určité šumy ze zasedání rady, ale o tom teď diskutovat nebudeme. Takže E, při schvalování v našem výboru bude 23. června, e, schvalování v jury e, proběhne 15. září. To znamená, že jsme dospěli ke konci našeho dnešního jednání. Příští schůze se odehraje 15. a 16. června v Bruselu. Všem vám děkuji za zajímavou diskuzi a zprávy a přeji vám hezký víkend.